Goeie, goedemorgen. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne všem. A především našim dnešním hostům. Máme už asi čtvrthodinové spoždění, to je taková ta akademická čtvrthodinka. A to znamená, že tady později budeme muset pečlivě sledovat čas, abychom skončili včas. A abychom také zajistili, že všichni budou moci se vyjádřit. Nastává velice eh, důležitý moment. Výbor pro rozpočtovou kontrolu strávil poměrně dlouhou dobu v několika posledních letech, především při schvalování absolutoria. Eh, a celou řadu let už se tady věnujeme eh, tématu střetu zájmu celé řadě evropských agentur a i Evropský soudní dvůr se zabýval čtyřmi agenturami. Konkrétně naše zpravodajka paní Ayala Sender se tomto tématu věnuje. Konkrétně, takže ji hned předám slovo, aby mohla říci něco na úvod. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve ze všeho také přeji všem dobré dopoledne. Děkuji vám eh, mnohokrát za to, že jste přišli na náš seminář. Cílem našeho dnešního semináře je dát poslancům a mně, jakožto zpravodajce pro tuto zprávu, příležitost poslechnout si vaše uh, názory, především tam tedy v kontextu eh, schvalování absolutoria pro komisi a evropské agentury. Cílem je, abychom získali vstupy z vaší strany, abychom mohli podrobněji analyzovat jedno konkrétní téma, eh, které se ukazuje jako citlivá, kontroverzní otázka. A samozřejmě my jako poslanci Evropského parlamentu máme zájem na tom, abychom měli nejlepší nástroje a řešení pro to, abychom mohli fungovat transparentněji ve vztahu k veřejnosti. Ale na druhou stranu, abychom agenturám nezabránili v tom v efektivním fungování. Pravděpodobně si vzpomenete, že došlo už k několika poměrně závažným případům eh, střetu zájmů v orgánech EU. Věnovala se tomu poměrně velká pozornost. A samozřejmě orgány EU eh, mají čím dál větší pravomoci, rozhodovací pravomoci, politické pravomoci, což je dobré pro fungování Evropské unie. Na druhé straně to ale znamená, že je třeba, abychom nějakým způsobem kontrolovali a vyvažovali tyto pravomoci. V některých případech eh, potom dochází k problémům, na které se eh, zaměřuje společnost, ať už se jedná o soukromé společnosti, španělské společnosti, jako třeba Telefonika a pana komisaře, a tím pádem my si uvědomujeme, že je třeba se na toto, na toto téma zaměřit podrobněji. Samotné orgány EU se snaží řešit tyto sporné otázky co nejefektivněji, ale skutečně je třeba udělat ještě mnohem více. Když se podíváte na oblast, kterou se já eh, zabývám, kromě tohoto výboru, tak se také věnuji odvětví dopravy, železničního balíčku například. A pan komisař Kalas uh, také byl spojen s, určitým kontrover, s určitou kontroverzní záležitostí, kde tady existovalo podezření, že určitá soukromá společnost v jednom konkrétním členském státě měla až příliš velký vliv takže ve světle všech těchto případů jsme si skutečně uvědomili, že je třeba, abychom se více zabývali touto otázkou a abychom účinně řešili případy eh, střetu zájmu a to ve prospěch společného zájmu nás všech. Musíme se tady snažit, eh, aby soukromé zájmy, tedy zájmy jednotlivců nebo i jednotlivých odvětví, aby byly až druhořadé aby tady naši občané a zástupci občanů, jako jsme my, poslanci Evropského parlamentu, mohli zvládat, řídit a kontrolovat případy střetu zájmu. Pokud jde o orgány EU, tak my už máme etické kodexy. Samozřejmě se týkají zprávy, to znamená, týká se to úředníků zaměstnaných orgány EU. A je třeba se také zaměřit na případy, kdy tady e, úředníci zaměstnaní v orgánech EU odcházejí z orgánů EU a jsou potom zaměstnáni v soukromém sektoru. Je třeba samozřejmě zajistit, aby ani tam nedocházelo k nějakému střetu zájmu. Máme také mezi institucionální dohodu a v jejím rámci existuje dohoda o rejstříku transparentnosti Týká se to lobbingu, ať už jsou to osoby, které zastupují odborové organizace, ekologické organizace, a všechno možná odvětvová združení. Tento konkrétní seminář se koná v velice vhodnou dobu, protože v tuto chvíli probíhá také revize tohoto rejstříku eh, lobbystů, který máme tedy rejstříků osob, které zastupují jednotlivé zájmové skupiny. A já si myslím, že během naší dnešní diskuze tady schromáždíme celou řadu zajímavých myšlenek. V loňském roce v průběhu schvalování absolutoria pro Evropskou komisi a jednotlivé agentury EU jsme byli svědky toho, že v některých těchto agenturách, které jsou poměrně citlivé povahy, protože mají veřejný mandát, kterým byl svěřen Evropským parlamentem, komisí a radou, takže musí vykonávat pod nějaké eh, exekutivní nebo legislativní úkoly a musí tady tyto mandáty řádně naplňovat. No a eh, došlo k tomu, že v některých případech jsme odhalili určité, eh, určité riziko střetu zájmu v některých těchto agenturách. Zjistili jsme, že existuje určitý trend v tom smyslu, že k něčemu takového dochází a že tyto agentury eh, vlastně svěřují velkou část toho svého mandátu vnějším aktérům. Že tady některé jejich činnosti vykonávají, jsou daleko delegovány na jiné eh, orgány v rámci veřejného sektoru, ale dokonce i soukromého sektoru. A tam už potom vzniká riziko střetu zájmu. Takže samozřejmě, pokud nějaká, eh, veři, nějaký veřejný správní orgán, eh, agentura EU a tak dále má v rámci svého mandátu vykonávat nějaké úkoly, tak samozřejmě proto potřebuje odborníky, například odborníky na, dejme tomu, bezpečnost v leteckém průmyslu, na biotechnologie, odborníky z odvětví chemie, odborníky na zdravotnictví, farmaceutický průmysl. A právě v takovýchto případech potom vzniká potenciální možnost střetu zájmů, poněvadž takovýto odborníci jsou eh, potom pocházejí většinou eh, z nějaké konkrétní instituce, jsou vysoce specializovaní a pocházejí tedy nejenom z veřejnoprávních institucí, ale také velice často ze soukromého sektoru. Takže skutečně existují požadavky na eh, větší transparentnost. A musíme tedy samozřejmě na jedné straně eh, zajistit, abychom měli nezbytné odborníky, ale také předcházet střetům. My jsme v loňském roce a v průběhu tohoto roku také diskutovali se zástupci agentur EU a oni nám říkali, že je velice obtížné mít nad něčím takovým kontrolu a dobře rozumět vůbec té transparentnosti, která se vyžaduje. Protože samozřejmě je třeba eh, vzít v úvahu ehm, zájmy těchto odborníků, jejich prohlášení a podívat se na to, pro jaké instituce pracují tito odborníci, ale potom je tady také potíž, která souvisí s kontrolou možného střetu zájmů také těch jednotlivých správních rad, které eh, v, těch, v rámci agentur EU nejsou často transparentně eh, volení, jsou často jmenováni přímo zástupci Rady EU a samotné agentury nemají v tom příliš velké slovo. Takže je třeba se zamyslet nad tím, jaké nástroje a jaká řešení musíme přijmout k tomu, abychom mohli řešit případy střetu zájmu. Účetní dvůr na požadavek parlamentu a komise už nám poskytl prvotní analýzu, která je velice zajímavá a která nám poskytuje přehled o tom, jaká jsou rizika a také jaká by mohla být možná řešení. Existují také standardy o OECD například Nicméně všechna tato pravidla jsou nastavena pro úředníky, to znamená pro veřejnou zprávu. Existuje tady ale další možná oblast riziková a to je možný střed zájmu se soukromým sektorem. To znamená, dnes existují celá řada zástupců soukromého sektoru, ať už jsou to uh, lobbysté, různá uh, zájmová odvětvová združení. A samozřejmě mezi veřejným a soukromým sektorem existuje neustálá zájemná souhra. Protože například někdo, kdo zastupuje veřejnou zprávu, třeba někdo, kdo zastupuje Evropskou komisi, parlament nebo agenturu EU, a spolupracuje se soukromým sektorem, takže, jak jsem říkala, máme standardy OECD, které mohou být dobrým základem pro to, abychom identifikovali určité cíle nebo určitá možná řešení, pokud jde o řešení eh, střetu zájmu, ale na druhé straně je tady právě možný, možné riziko střetu zájmu ve vztahu se soukromým sektorem. A abych ještě zakončila o, o něco pozitivněji, tak řeknu, že existuje celá řada studií, které poměrně jasně říkají, že ačkoliv orgány EU jsou takovým ošklivým káčátkem ve vztahu tady k veřejnému mínění, tak když se podíváme na Eh, riziko možného střetu zájmů a konkrétní případy, eh, ke kterým došlo, eh, tak je jich vlastně poměrně málo. Jejich počet je poměrně nízký a to především pokud například porovnáme orgány EU s úrovní jednotlivých členských států a s regionální úrovní v jednotlivých členských státech. Samozřejmě na úrovni EU máme i své skandály a potom se o nich hodně mluví ve všech 27 členských státech a také v kandidátských zemích. Ale ve skutečnosti, když se podíváme na existující studie, které máme k dispozici, eh, tak je zřejmé, že orgány EU jsou velice dobře vidět, jak si, ale například v Radě EU eh, jsou zastoupeny přímo členské státy a samozřejmě na úrovni jednotlivých členských států existuje celá řada případů střetu zájmu také. Takže je třeba tady především nejdříve ze všeho jasně identifikovat, jaká rizika existují a musíme se podívat také na to, jaké nástroje můžeme vyvinout pro to, abychom vyřešili možná, eh, tato možná rizika a to s co nejnižšími náklady. A to je tady hlavním cílem dnešního semináře. Chceme hledat řešení. Možná to jedním z řešení bude vytvoření dalších standardů a samozřejmě, když existuje nějaká situace, kdy existuje možné riziko střetu zájmu, tak my, jakožto politici, musíme reagovat. Ale touto jedinou reakcí nemůže být jenom to, že vytvoříme nová pravidla. V našem výboru máme pocit, že abychom předcházeli možnému střetu zájmu a abychom snížili riziko toho, že dojde k nějakému mm, závažnému Eh, přečinu nebo korupci, tak jsou potřeba mnohem komplexnější nástroje, nicméně nesmí být příliš komplikované, protože potom je někdy velice těžké kontrolovat, k čemu vlastně dochází. Takže pokud máme vyvíjet nástroje, tak musí být jednoduché, jasné a dostupné nám všem a musí také být snadno proveditelné, snadno implementovatelné. A je samozřejmě také třeba, abychom prováděli analýzy která nám pomohou eh, přizpůsobit nástroje tak, aby skutečně řešili problémy, ke kterým dochází. Musíme také myslet na veřejné mínění, protože jsme Evropskou unii občanů. Je tady třeba přinášet řešení, ale musíme jasně definovat, na které otázky vlastně chceme odpovědět, na co chceme reagovat. A je třeba zajistit, aby evropští občané měli větší důvěru v orgány EU. V tuto chvíli úroveň důvěry e, občanů veřejnosti je poměrně nízká. A to tady vlastně i na vnitrostátní úrovni, na úrovni jednotlivých členských států. Takže na všech těchto úrovních je třeba se zabývat tím, jak můžeme posílit demokracii, jak můžeme zlepšit způsob, jakým se zasazujeme o veřejné dobro e, ve všech veřejných orgánech. Takže je třeba e, dospět ke koncenzu na všech úrovních a tím se budeme zabývat během dnešního semináře. Děkuji, Ines. Děkuji, Ines. A teď můžeme přistoupit k první sekci, k prvnímu panelu s prvními pěti řečníky, kde budeme projednávat obecnější téma toho, jak můžeme zabránit vzniku střetu zájmů. Na tuto problematiku existují odlišné názory a doufejme, že se poučíme a poinspirujeme od našich Eh, dnešních pěti panelistů. Jako první je zde pan Janoš Bertok z OECD, který si pro nás připravil PowerPointovou prezentaci. Myslím, že bude velmi důležité si vás vyslechnout, protože ve zprávě účetního dvora jsou zmiňovány i, eh, je zmiňována i vaše příručka, váš orientační dokument. Poprosím vás, eh, abyste vystoupil v průběhu, abyste vaše vystoupení nepřekročilo pět minut. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já si velmi cením možnosti eh, oslovit toto ctěné publikum. Za OECD bych tedy rád eh, upozornil na eh, práci s jasnými podklady, důkazy. Schromažďujeme, analyzujeme tyto náschromážděné údaje. Já naprosto souhlasím s tím, co zde zaznělo úvodem. Je to stejné jako vnitrostátní úroveň, střed zájmů, tato problematika se dostává do popředí zájmu. Je to klíčem k zachování důvěryhodnosti orgánů zprávy. A co je velmi důležité, je, že evropské instituce jsou vnímány jako jeden z hlavních cílů. Nejenom Evropský parlament, ale evropské instituce vůbec sehrávají klíčovou roli v nastavování globálních standardů. Má to opravdu velký dopad, ať už je o ochranou soukromí, eh, normy a standardy ve zdravotnictví nebo v zemědělství. Ze všech těchto důvodů tedy respektive je zde tedy eh, u EU je eh, podobný objem například výdajů lobbystů jako ve Washingtonu. A Nezačíná to radou, parlamentem či komisí zde v Bruselu, ale eh, o těch nejnižších úrovní, takže eh, ovlivnit eh, určitý postoj, to samozřejmě je jasným cílem, jasnou snahou řady skupin v případě evropských institucí. Ke střetu zájmu v realitě dochází, to je jasné. Otázka zní, zda máme dostatečné mechanismy pro identifikaci těchto případů a jejich dostatečné řešení. Rád bych také vyzdvihl a naprosto souhlasím, že vlastně tím hracím motorem je demokracie a důvěra ve veřejné instituce. Jste vystaveni stejným očekáváním veřejnosti, pokud je o transparentnost, řádné chování eh, vůči postavení a vedení příkladem. Já bych velmi stručně rád zmínil některé charakteristiky, některé prvky. Ehm, zmiňovali jste Evropský účetní dvůr, který ve své zprávě se odkazoval na naše pokyny. Proč? Protože nejenom spolupracujeme eh, s příslušnými zeměmi již cirka desetiletí, ale také proto, že jde o koncensuální dokument, o koncensus, jak naše země vnímají v současné době tyto normy. Normy pro to, jak je, jakým způsobem eh, se má sloužit veřejnému zájmu, jak má být ošetřena transparentnost a co ještě důležitější, jak je možné provádět řízení střetu zájmu, jak je možné klást důraz na osobní odpovědnost. Takže nejde pouze o obecnější sociální nastavení, ale o to, jak realizovat tento cíl. Proto si myslím, že naše pokyny eh, mohou posloužit jako opravdu praktický nástroj. Eh, jeden ze závěrů, které jsme vyvodili, no, z našich ponaučení, s tím, jak je obtížné uřídit eh, střed zájmu v konkrétní situaci, jak tedy dosáhnout toho, aby se jednotlivec uvědomil svůj konkrétní případ. Proto jsme také vypracovali soubor praktických nástrojů, toolkit, a tam vidíte takový eh, autodotazník, eh, kde eh, se procházíte jednotlivé aspekty, například transparentnost. To dnes znamená transparentnost v evropských institucích ve velmi konkrétních situacích. Například můžeme položit dotaz, zda poté, co obdržíte dar, jste připraveni jej vykázat interně a vysvětlit kolegům, anebo jak reagujete, eh, pokud by se ta věc objevila na předních stránkách novin? Nebo jak byste vysvětlil svým sousedům či příbuzným takovouto věc? Domníváme se, že toto dnes představuje základ pro naplňování transparentnosti, to znamená, jdeme nad rámec pohé regulace na papíře. Na dalších pár prosvědkách jsem se snažil tedy nastínit ta jaksi ponaučení, která jsme vyvodili, jejich pět. První, prvním z nich je konsistentnost. Občané očekávají konsistentní provádění předpisů a pravidel týkajících se střetu zájmu napříč různými úrovněmi vlády, zprávy, řízení. Takže je zde ústřední orgán, který, eh, který koncipuje tato pravidla a nakonec vyhodnocuje dopad. Eh, takovýto orgán je zapotřebí, jaká to je činnost. A v našich členských zemích, tak přes 40, vidíme, že k tomuto skutečně dochází. Takže toto je ten určitý základ na vnitrostátní úrovni, na té centrální národní úrovni. především ve výkonné složce, do něco menší míře v zákonodárné či legislativní. Tak to je první závěr, první ponaučení. Eh, druhá věc, jaká opatření mají největší dopad při realizaci těchto cílů? Neexistuje žádné jednotlivé opatření, které by, které by dokázalo situaci eh, ošetřit. Je třeba využívat kombinaci nástrojů. A tady vidíme, které věci mývají největší dopad na vnitrostátní úrovni. Eh, začínáme už ve chvíli, kdy se někdo ujímá veřejné funkce. Samozřejmě vidíme, že svoji roli zahrávají informační a komunikační technologie, eh, jo, zvyšování povědomí, informovanosti, dále specifická eh, pravda či pokyny pro, pro školování. Ale rád bych zmínil jako nově vznikající trend, že v 25% našich zemí se stále větší měrou využívá a hodnocení, tedy měří se po výsledky implementace, měří se dopad. Já si myslím, že toto je důležité, pokud koncipujeme nový systém. Po naučení číslo 3 vždy existují určité eh, následky. Žádné chování není bez následku a či žádné kroky nejsou bez následků. A všechny naše země mají nastaveny sankce. A vidíte, že také naprostá většina z nich sankce skutečně uplatňuje, zejména dojde k vážnému porušení předpisu. Jsou eh, uvoleny určité restrikce či zákaz činnosti pak menší počet zemí uplatňuje sankce například v případě, že neprovedla, eh, že jaksi nebylo, eh, nebylo nahlášeno porušení předpisů například. A v každém případě prostě dojde k nějakému porušení těchto pravidel, tak eh, to má své dopady. A ty sankce mohou být velmi vážné povahy, může jít o propuštění nebo například o mm, odvolání z funkce. Dále další ponaučení se týká informací o informování o, e, trans, o transparentnosti, o střetech zájmu. Tady velmi záleží na přesnosti. Ne příliš dobrým postupem rozšířením v našich členských zemích je, že cirka pětina našich zemí provádí audit obsahu, kontrolu obsahu finančních či majetkových prohlášení. To znamená, že jenom velmi málo zemí reálně věnuje pozornost obsahu majetkových prohlášení. Daleko více zemí, těch je více než polovina, prověřují pouze to, čemu říkáme úplnost, za tedy ty informace byly poskytnuty ve všech kategoriích, ale nenutně prověřují již obsah. A tři čtvrtiny našich členských států prověřují, zda to prohlášení bylo vůbec předloženo. Takže jde spíše o byrokratické formální kontroly. A páté ponaučení. Tady máme tabulku schystané publikace governance at a glance a tady vidíme, že transparentnost se skutečně stává normou. Zjišťujeme, že celá řada zemí nejenom vyžaduje zveřejňování informací o soukromých zájmech, ale také tyto věci zveřejňuje, alespoň pro ty, kdo eh, přijímají rozhodnutí ve společnosti. Takže nebo u těch tedy, kdo e, jsou ve vyšších funkcích. To znamená, jak v exekutivě, premiér, ministři, dále poslanci, senátoři a také, také nejvyšší postavení představitelé soudnictví. A v neposlední řadě, e, protože neustále monitorujeme, jaká je praxe, zjišťujeme, že na jedné straně Eh, některé věci jsou velmi obtížně eh, provádět, proveditelné. Na druhou stranu zjišťujeme také osvědčené postupy a tím je například zaměření se na riziko. Tedy a zanalizovat si, kde leží zdroje rizika a zaměřit se na ně. A dále je třeba pochopit, že eh, nejde o nějaký konečný cíl, spíše pohyblivý, nejde o pevný cíl protože na jedné straně je třeba zachovat eh, kapacitu rozhodování eh, a také přilákat lidi s potřebnými eh, s potřebnou kvalifikací. To je prakticky stejně důležité jako otázka zabrání střetu zájmu. A další věc je zaměřit se na konkrétní aspekty. V tomto duchu jsme se zaměřili například na politické poradce či regulátory, protože je tře- tedy třeba se takto stanovit různé typy kategorií, kde může nastat eh, střed zájmu. Já vám mnohokrát děkuji za vaši pozornost. Eh, tady vidíte publikace týkající se souvisejících témat lobbingu, tradičních situací v oblasti střetu zájmu. A také jsem sebou přivezl výtisk eh, govern, govern, Governments at a Glance, který, což je dokument, který obsahuje tu tabulku, kterou jste viděli v mé prezentaci. Děkuji za tento první příspěvek. Bylo dobré si poslechnout mm, především ten váš výklad o tom, eh, jak zacházet s dary, protože i europoslanci se potýkají s touto otázkou a eh, je opravdu potřeba být obezřetný. Takže děkuji za tyto informace, které byly velice užitečné a a hned tedy dáme slovo panu Iu, Ianu Hardenovi, generálnímu sekretáři Úřadu Evropského ombudsmana, který eh, také vlastně přímo řeší, což je úřad, který také přímo řeší konflikt zájmu. Je to seš. Thank you very much, Chairman, for Děkuji, děkuji za slovo. A děkuji tomuto výboru za to, že zorganizovalo seminář a také, že jsem přizvalo zástupce úřadu ombudsmana. Já se ve své prezentaci soustředím na dvě věci. Takže ve své prezentaci budu řešit dvě věci. Za prvé vysvětlím náplň práce ombudsmana ve chvíli, kdy řeší stížnosti na konflikt zájmu. A tady vás musím také trochu, a pak také vás chci trochu varovat, co, jaký dopad by mělo přílišné rozšíření významu termínu konflikt zájmu. Úvodem mi dovolte vyjasnit, že ombudsman řeší stížnosti na, eh, na chybný postup evropských institucí. Nevyšetřuje tedy chování jednotlivců, ale klade si otázku, zdali evropské instituce vyřídily záležitost správně. To znamená, že ombudsman není nějakým komisařem, který by dohlížel na etiku a chování jednotlivců. Prvním aspektem práce ombudsmana je přesvědčení, že evropské instituce se nemohou zříci své zodpovědnosti eh, za zvládání eh, konfliktu zájmu tím, že požádají jednotlivce, aby podepsal prohlášení o tom, že nedochází ke konfliktu zájmu. Můj kolega tu právě řekl, že jednotlivci mají zodpovědnost, mají zodpovědnost eh, naprosto otevřeně deklarovat případný střed zájmu, ale instituce eh, rozhodnou, tedy zdali o konflikt opravdu jde nebo ne, a pak se podle toho zachovají. Já nebudu hovořit o detailech, ty reference na jednotlivé případy vidíte eh, promítnuté a jsou také k dispozici na webové stránce ombudsmana. Druhý bod. Instituce musí přijmout kroky ještě předtím, než je přijato relevantní rozhodnutí, tak aby nevznikal ani dojem konfliktu zájmů. Nestačí říct, po té, co něco proběhlo, že nemáme důkazy o tom, eh, že došlo ke konfliktu zájmu. Jak paní Ayala správně řekla, Klíčovou záležitostí je důvěra veřejnosti a případné tedy zdání konfliktu zájmu, což je něco, čeho, čeho, čemu bychom se měli ze všech sil snažit vyhnout, zrovna tak jako skutečnému konfliktu zájmu. A třetí aspekt práce ombudsmana spočívá v tom, že osoba, která pracuje pro instituce a vyjednává eh, s potenciálními budoucími zaměstnavateli, se už vlastně tím ocitá v konfliktu eh, zájmů. Máme takzvané eh, pravidlo rotujících dveří a to je třeba vzít v úvahu. Tady samozřejmě vznikají potíže, protože jednotlivci uvažují o své další kariéře po té, co přestanou pracovat pro instituce. Je tedy třeba najít určitou rovnováhu různých zájmů. zkušenosti z práce ombudsmana ukazují, že je třeba hledat takovou rovnováhu a že je třeba, aby postupy zohlednily skutečnost, že ke konfliktům zájmů dochází nejenom ve chvíli, kdy pracovník opouští instituce a jde do soukromého sektoru, ale už v okamžiku, kdy ještě pracuje pro instituce a již vyjednává o případném místě ve veřejném sektoru. A za čtvrté, neustále řešíme stížnosti na složení expertních skupin a skupin zainteresovaných stran. Tady je otázka, zda členové takových skupin jsou jmenováni jako zástupci. V tom případě je jasné, že zastupují určité zájmy. A nebo zdali jsou jmenováni jako experti. A v takovém případě může docházet ke konfliktu zájmu. A teď k tomu varování. Zvládání potenciálního konfliktu zájmů je základním aspektem kvalitní zprávy a etického chování, ale ne všechny problémy řádné zprávy a etiky zahrnují konflikt zájmů. A my bychom tento koncept neměli eh, rozšiřovat příliš. abychom eh, tu kategorii konflikt zájmů nerozšiřovali i na jiné typy problémů. Já teď tedy poukážu na to, co myslím na základě konkrétního příkladu, ale nejprve ještě několik obecných prohlášení. Přístup ombudsmana k tomu, jak definovat konflikt zájmů, se podobá tomu, co navrhl účetní dvůr ve své čerstvé zprávě o chování institucí. Ombudsman vychází ze základní koncepce, totiž že konflikt zájmů vzniká v situaci, kdy soukromé zájmy a e, vztahy nebo styky pracovníka veřejné zprávy mohou vést nebo vedou ke vzniku konfliktu zájmu s jeho oficiálními povinnostmi. Soukromé zájmy tím nejsou omezeny na finanční zájmy nebo nějaký přímý osobní a, přímé osobní výhody pro takového pracovníka. Máme tím na mysli i rodinné zájmy, rodinné svazky, které by mohly Eh, ovlivnit nežádoucím způsobem chování takového pracovníka veřejné zprávy. Konflikty zájmu jsou zmíněny konkrétně eh, v detailně v popisu toho druhého principu fungování veřejného ombudsmana. Ten princip se nazývá integrita, já to nebudu celé číst, ale vidíte, že je tu konkrétní zmínka v druhém odstavci a v třetím odstavci o konfliktu zájmu. Samozřejmě to musíme nazírat v kontextu ostatních principů, zvláště toho prvního. První princip se jmenuje nasazení, commitment, to znamená, že pracovník institucí nesmí zapomínat na to, že evropské instituce jsou tady proto, aby sloužily zájmům evropským občanům a všechna jeho rozhodnutí a aktivity a musí směřovat tímto směrem. Pak je tu třetí princip objektivita, tedy pracovník veřejné zprávy by měl být eh, nezávislý, schopný samostatného uvažování a vždy posuzovat situaci pouze z hlediska objektivních potenciálních přínosů. Pokud nezvládneme řádně problematiku konfliktu zájmů. Důvěra veřejnosti v pracovníky eh, veřejné zprávy bude stále klesat. To ale neznamená, že to vyřešíme tím, že koncepci konfliktu zájmů rozšíříme na všechny potenciální konflikty, které vznikají v práci, eh, v průběhu práce veřejných institucí. A teď tedy ten konkrétní příklad. Ombudsman řešil stížnost ze strany Evropské centrální banky v tom smyslu, že předseda Evropské centrální banky je členem takzvané eh, skupiny třicíti. A stěžovatel dokládal, že banka neřešila tuto situaci, čili nedostála svým závazkům nedonutila předsedu ECB, aby rezignoval na své členství ve skupině 30 a že jeho členství v této skupině negativním způsobem ovlivňuje potenciální nezávislost a samostatnost e, správní rady Evropské banky a že dokonce může docházet ke konfliktu zájmu. Ombudsman tuto záležitost důkladně prověřil, zjistil, že v praxi k žádnému mm, konfliktu zájmu nedochází a vynesl rozhodnutí v tomto smyslu. V tomto rozhodnutí se nehovořilo ani tak o konfliktu zájmu, ale tato analýza se zaměřovala spíše tedy na stížnost jako takovou. Proč se ombudsman neomezil pouze na konflikt zájmu? Protože je jasné, že pokud je někdo členem správní rady ECB a zapojí se i do dalších aktivit, jako jsou například aktivity té tzv. skupiny 30, tak to dělá, protože jeho členství je vlastně nedílnou součástí skutečnosti, že pracuje pro ECB v její správní radě. Čili není to soukromá iniciativa. A ta problematika konfliktu zájmů mezi e, soukromými a veřejnými aspekty života e, tedy nevzniká. Já to tady uvádím proto, že znovu apeluji na vás, abychom nerozšiřovali eh, koncepci konfliktu zájmů eh, i na další principy, jako je například integrita a nestranost. Děkuji. Děkuji. Eh, pane Hardene, také tady jsme se, myslím, dozvěděli něco velice zajímavého. A nyní dám slovo paní Týnam Jakob, která je výkonnou ředitelkou Evropského, tedy direktorátu Evropské komise pro lidské zdroje. Tak. řečnice si vymění místa. So, you have the floor. Tak prosím, máte slovo. From where do I have to push? Here, with the, with mouse, a, with yeah. a mouse. No. Okay. Thank you very Děkuji vám mnohokrát. Přeji všem dobré dopoledne. Děkuji vám za to, že jste přizvali mě, jakožto zástupkyni komise, aby pohovo- abych pohovořila o zkušenostech, pokud jde o zvládání řízení střetu zájmu. Nejdříve ze všeho řeknu, že pro komisi je téma profesní etiky jednou z hlavních priorit. A v komisi se snažíme o dosažení nejvyšších možných standardů, pokud jde o profesní etiku. Jsme toho názoru, že vzhledem ke stávajícímu systému, který u nás funguje, je komise velmi dobře vybavena k tomu, aby mohla se dobře vypořádat s těmi výzvami, které, ke kterým dochází v dnešní době všude a samozřejmě tyto výzvy eh, do budoucna budou přicházet také. Dovolte mi několik vysvětlení. Nejdříve ze všeho musím říct, že máme komplexní sadu pravidel, k tomu se ještě za chvíli vrátím, a tato pravidla v komisi uplatňujeme. Navíc, a tady vlastně se dostávám k tomu, co už říkal zástupce OECD, investujeme poměrně mnoho času a úsilí do zvyšování povědomí o tomto tématu. V tomto kontextu je komise připravena se podělit o své zkušenosti se všemi ostatními institucemi a agenturami EU. Když jsem říkala, že je zvyšování povědomí klíčovou záležitostí, tak začnu teď hovořit o prvním základním principu a ten zní, že pravidla jsou naprosto zásadním předpokladem. Pokud nemáme pravidla, tak je velice obtížné se vyznat vůbec v tom, řekněme, bludišti, eh, v té třeba velice složité praktické situace, která může potenciálně vést ke střetu zájmu. Myslím si, že tady na evropské úrovni máme velice komplexní právní rámec pro všechny instituce a agentury EU. Máme eh, pravidla pro zaměstnance, která se týkají všech institucí a agentur EU. A tato pravidla jsou poměrně velmi explicitní, takže už tady je jasné, že každý úředník Evropské unie nebo zaměstnanec agentury musí dodržovat principy loajality, nezávislosti, objektivity, nestranosti. Takže tyto zásady už zde byly zmíněny a samozřejmě k tomu patří také to, že všichni musí respektovat pravidla a zásady, které se týkají vyhýbání se nebo potom v praxi zvládání případů střetu zájmu. Máme také samozřejmě finanční nařízení, to je velice důležitá složka, ale nebudu se na ní nějak zvlášť podrobně zaměřovat dnes dopoledne. Aniž bych tady zacházela do detailu, tak když se podíváme na všechna ta pravidla, která existují, tak si myslím, že je poměrně spravedlivé říci, že skutečně eh, zahrnují všechny možné situace, ve kterých by bylo možné teoreticky spochybnit chování nějakého úředníka nebo zaměstnance agentury EU. Myslím si, že skutečně tato pravidla jsou velice komplexní a úplná. Teď se dostáváme ke druhému kroku a to je provádění těchto pravidel v praxi. Samozřejmě všechny instituce a agentury EU jsou individuálně odpovědné za to, jak provádějí tato pravidla. toto je zakotveno i v tom stávajícím systému, který existuje. Tady bych vám chtěla stručně vysvětlit, prosím vás o strpení, jak Evropská komise vůbec vypracovávala tato pravidla. Možná si vzpomenete, že už v roce 2008, ale ještě i předtím, bylo vydáno sdělení místo předsedy komise Kalase, o kterém už se zde hovořilo, a jeho cílem bylo nastavit právě nejvyšší etické standardy a rozvoj dovedností, pokud jde o posuzování etik, etiky vůbec, u všech zaměstnanců a úředníků EU. A tady hovořím tady o pravidlech, která platí pro zaměstnance orgánů EU. Jak všichni víte, tak pravidla pro politiky a komisaře jsou zakotvena v jiným prav, v jiných pravidlech, to znamená ve, v zvláštním odděleném etickém kodexu. Tady se vrátím ještě tedy k zaměstnancům Evropské komise. Komise provedla také to, že v roce 2004 vydala rozhodnutí o vnějších činnostech a úkolech. A toto rozhodnutí právě řeší situace, kdy nějaký úředník eh, má ještě jiné úkoly během své služby pro komisi, anebo tedy kdy po skončení své práce pro komisi začne pracovat jinde. To bylo velice palčivé téma, eh, takže jsme také přijali pokyny pro využívání třeba sociálních médií. A loni Evropská komise přijala pokyny, které se týkají eh, přijímání darů a pohostinnosti pro tedy zaměstnance a loni v prosinci roku 2012 jsme my, tedy komise, přijeli také, no, schválili také nové pokyny o whistleblowingu. Bylo to 6. prosince tady pokyny o upozorňování na případné porušení předpisů. Dále máme kodex správné a správní praxe, správné no, správního chování. Ten už je z roku 2000, ale přesto se stále ještě jedná o velice důležité pokyny, které se zabývají chováním úředníků, to znamená je tam opět zásada otevřenosti, transparentnosti, zdvořilosti a, a tak dále. A na, da, ještě bych chtěla zmínit, že že v rámci komise funguje etická infrastruktura, to znamená, že existuje síť takzvaných etických korespondentů. Každý z nich zastupuje jedno generální ředitelství a prostřednictvím nich chceme zajistit jednotné uplatňování etických standardů v celé komisi. Obzvláštní důraz bych chtěla v tomto kontextu klást na to, že Evropská komise skutečně toho dělá mnoho, pokud jde o zvyšování povědomí o, tom, o této tématice. Všichni noví úředníci mají povinné školení. V roce 2012 jsme na ústřední úrovni eh, pro... zorganizovali více než 40 eh, prezentací a školení pro jednotlivá generální ředitelství také zpřístupňujeme na webových stránkách celou řadu informací k tomuto tématu, takže toto je jedna ze zásadních věcí, na které se zaměřuje komise. To znamená nejenom to, že máme pravidla, ale aby všichni věděli, že ta pravidla existují a jak správně tady zmínili kolegové, eh, snažíme se všem ukázat, proč je důležité, aby evropští úředníci, veřejní činitelé dodržovali tato pravidla. Také musím zmínit, že je třeba pochopitelně mít i sankce. V rámci Evropské komise, jak víte, existuje několik oddělení, které se zaměřují na dodržování etických standardů. Tady bych tady zmínila IDOC, e tady disciplinární oddělení. Potom máme dále OLAF, tedy Úřad proti, pro boj proti podvodům potom IAS, o tom už jsme také hovořili, takže eh, ne, že bych eh, tím chtěla říci, že se nedá už nic zlepšit, to samozřejmě ano, ale myslím si, že pokud jde o ten rámec, který je nastaven, tady myslím, že kolega z OECD se mnou asi nebude úplně souhlasit, ale já si myslím, že ten náš rámec zcela plně odpovídá doporučením OECD. dále ještě jedno stručné připomenutí toho, proč, pravidla, proč jsou pravidla vůbec tak důležitá. Pravidla stanovují určité povinnosti. Máme obecné zásady, to znamená, že všichni musí být zcela nezávislí a e, konat v zájmu Evropské unie. A pokud tedy jste úředníkem, zaměstnancem orgánu EU, který se potenciálně může dostat do situace, kdy je ve střetu zájmu, tak má individuální povinnost to oznámit, tak, aby mohla být přijata potom příslušná opatření, která situaci mohou vyřešit. Tato pravidla pro zaměstnance zacházejí ještě dál. Je v nich popsána řada situací, ve kterých je pravděpodobné, nebo velmi pravděpodobné, že může dojít ke střetu zájmu. A proto, kromě těch obecných zásad, tam máme také jednotlivé konkrétní pravidla, která se týkají situace, kdy nějaký úředník nebo zaměstnanec agentury EU chce provádět nějakou vnější činnost během své aktivní služby pro EU, že tady musí zažádat o povolení. Také monitorujeme eh, činnost manželů, manželek, zaměstnanců, to znamená, je třeba je eh, oznámit tak, aby bylo případně možné přijmout eh, nějaké opatření ze strany institucí a agentur EU. Jak jsem říkala, tak tady máme pořád ještě také povinnost uvést, informovat o jednotlivých, o, o činnosti každého úředníka. Nemůžu tady potom říkat, jaké jsou všechny ty jednotlivé povinnosti, je jich celá řada, ale prostě chci říci, že tyto, tato pravidla pro zaměstnance jsou velice konkrétní, podrobná a pokud nějaký zaměstnanec e, agentury nebo orgánu EU e, chce odejít z aktivního e, zaměstnaneckého poměru a pracovat jinde třeba v soukromém sektoru, tak má aktivní povinnost toto oznámit příslušnému orgánu EU, to je článek 16 pravidel pro zaměstnance a příslušný, příslušná instituce to potom přeskoumá a zjistí, zda může dojít ke střetu zájmů mezi tedy legitimními zájmy eh, té instituce a zájmy tohoto zaměstnance, který se odejít a potom ta, ta instituce může přijmout nějaké vhodné vhodné opatření. Tady se dívám na pana předsedu, jestli už nehovořím příliš dlouho. Pan předseda bohužel hovoří eh, bez mikrofonu a doporučuje řečnici, aby o něco zrychlila svou prezentaci. Dobře tedy, já dokončím tento hlavní přehled. Máme tady jasnou politiku také pokud jde o dary a různé pozornosti ze strany třetích osob a pravidla, která říkají, že je zaj, zakázáno zneužívat vni, vni, interní informace. A já už se tady dívám na časomíru a dostanu se k dalšímu bodu. Pravidla jsou tady důležitá, ano. Za druhé, pravidla je potřeba uplatňovat správně a v tomto kontextu jenom stručně vysvětlím, že komise vzhledem k tomu, že máme tady ten článek 16 a když jsme tady eh, zakotvili ten princip otáčivých dveří, tak je jasné, že existuje jasná povinnost, že musí všichni zaměstnanci oznamovat takovéto věci. To znamená, že také systematicky tyto případy zkoumá celá, celá řada oddělení v rámci komise a konečně musím říci, že řešení, která jsou přijata ohledně takovýchto vnějších činností e, úředníků a zaměstnanců, musí být přiměřená. Musí dodržet rovnováhu mezi legitimními zájmy příslušné instituce EU a mezi na druhé straně právem toho zaměstnance na zaměstnání. Protože samozřejmě pokud někdo odejde ze zaměstnaneckého poměru v komisi, tak mu nemůžeme říci, že on nemůže dále už vykonávat pracovní činnost eh, ve svém odboru. Samozřejmě eh, možná by bylo dobré, kdybychom třeba mohli si dovolit za komisi potom další dva roky, poté co člověk od nás odejde, mu platit za to, že nebude činný ve svém eh, oboru, ale zatím to tak bohužel tady není. A poslední věc, je důležité mít tady příslušná disciplinární opatření, příslušné sankce. Takže pravidla jsou důležitá, je třeba je uplatňovat, ale nestačí sama o sobě. A tady chci říci, že zvyšování povědomí a to, že vedeme příkladem, že udáváme příklad ostatní, to je klíčová záležitost. Protože tímto způsobem, jak už tady bylo zmíněno, dáváme našim zaměstnancům tak určitý soubor nástrojů pro to, aby mohli potom využívat vlastní zodpovědnosti, protože velice dobře vědí, o co jde a že tedy eh, chápou co musí učinit. Tady, jak kolega zmínil, třeba ten test s těmi novinami. Co byste udělal, pokud by se tato informace objevila v novinách? Aha, pardon, já bych tady neměla zmiňovat žádné konkrétní eh, názvy periodik, ale je tady tady eh, poměrně dobrý test v tom smyslu, že se zeptáme tohoto eh, úředníka, co by dělal, kdyby se tato informace zítra objevila na první stránce novin. Potom je tady další věc ještě, která se týká agentur ve spojitosti s agenturami nám vystává takové určité dilema. Takže Evropská komise vždycky informuje příslušnou agenturu o tom, že je nějaký možný problém a také politikou komise je to, že skutečně velice úzce spolupracujeme s agenturami, kontrolujeme jejich činnost a pomáháme jim v případě, že si chtějí přijmout svá vlastní prováděcí pravidla a Eh, zbytek zmíním ve druhém panelu. Děkuji. Pro někoho, jako jsem já, respektive pro ti, kdo mě znají, dobře vědí, že jsem teď byl velmi velkorysý. Ale i kvůli genderové vyváženosti panelu jsem vás nechal mluvit mnohem déle, než bylo dohodnuto, ale nyní už přistupme Eh, k dalšímu bodu, dalšímu řečníkovi, který doufejme eh, tu přednese trošičku kontroverzní eh, vstupy. Kolega nahrazuje paní Janu Mittermajerovou, která onemocněla. Zastupuji tedy pan Rony Pec za Transparency International. Máte slovo na 10 minut, prosím. Dobrý den. Byli jsme byla nám zaslána celá řada dotazů připravená na tento workshop, na eh, toto slyšení. První eh, dotaz se týkal víceméně eh, různých trendů a výzev v této oblasti a druhá věc se týkala autoregulace versus nějaké striktnější regulace. A také otázka toho, na co už tady pokazal pan Janoš, zda více pravidel, či paní Jakob na zda více pravidel přináší více či méně střetu zájmu. Eh, takže abych reagoval na první eh, okruh témat, eh, jaké jsou trendy, vidíme, že problematika střetu zájmu je již akceptována na všech úrovních, ví se o tom, víme, že ke střetu zájmu dochází na evropské úrovni, vnitrostátní, regionální, místní úrovni. Toto povědomí tedy již nyní existuje a když se podíváme na naše působení zde v Bruselu, eh, máme zde eh, kancelář eh, Transparency International pro Evropskou unii, sledujeme tedy činnost institucí, ať jde o kodex chování pro europoslance, ať jde o expertní skupiny, či my kolegové se věnují například střetu zájmu v Evropské centrální bance, takže na tyto problémy tuto problematiku sledujeme všude, také u specifických legislativních aktů, například e, e, pro oblast zadávání veřejných zakázek. Problém, který se e, objevuje ve všech těchto diskusích obvykle, je, že pro řádný monitoring se tu zájmu potřebujeme nové orgány, nové prostředky, které chybí, je také problém s administrativní zátěží. Takže všude narážíme na stejné problémy, i když zároveň všichni tvrdí, že střed zájmu je důležitý problém a je třeba je řešit. Pokud to instituce, ta výzva spočívá také v tom, že ta tradiční eh, kariéra už eh, vypadá dnes úplně jinak. Do značné míry se instituce opírají o eh, činnost externích expertů, o studie a podobně. Takže míra střetu zájmu, která vyvstává, vzrůstá. A Otázkou je, jak tedy řešit tuto potenciálně se rozšiřující sféru střetu zájmů v rámci institucí a jejich eh, dnešní eh, činnosti. Dále u výzev také vidíme, že na druhou stranu svět neskýtá daleko více možností pro transparentnost, eh, disponuje novými prostředky pro to, jak Eh, zveřejňovat informace, které mají být známy, ale na druhou stranu instituce jsou velmi pomalé v tom, jak se adaptují na novou situaci a na práci s novými nástroji pro transparentnost, například eh, prohla- majetková prohlášení europoslanců eh, oskanovaná na webových stránkách nebo rejstříky expertů nebo agentury, i když vidíme, že jich je asi 30 a každá má jiné webové stránky, mají a v každé se patrně liší způsob, jak eh, publikují eh, jak publikují majetková prohlášení a pravidla pro ošetření střetu zájmu. Takže pro občana nebo pro někoho, kdo se v tom chce zorientovat, kdo to chce sledovat, to není snadné. Musím říct, že tady eh, v evropském kontextu je takovýto monitoring dosti složitý, takže uvědomit si existenci nových výzev a také využít nové nástroje, které existují, to by bylo dobré, tak abychom měli co nejvíce informací veřejných. Abych eh, tedy nestrácel čas, myslím si, že ta největší diskuse ohledně autoregulace versus eh, striktnější regulace pro nás za poslední roky vypadá tak, že autoregulace v ideálu je hezká věc, ale v praxi nefunguje. Velký problém je s monitoringem. Pokud existuje autoregulace či nějaká měkká pravidla nebo eh, odlehčené monitorovací mechanismy, jak jsou poté eh, vynucovány, jak poté ti, kdo jsou zapojeni do těchto mechanismů, eh, mohou vyargumentovat, že potřebují více zaměstnanců, aby, aby sledovali situaci. Takže jít tou takzvaně měkkou cestou není nutně prospěšné, přínosné při monitorování střetu zájmu. Je třeba, protože to neumožňuje dát dostatečné pravomoce a možnosti těm, kdo interně či externě sledují střed zájmu. V nedávné době například se argumentovalo, že zejména tady za situace, kdy kariéry jsou stále více pohyblivé a autoregulace ve veřejné, veřejném sektoru v minulosti vždy Eh, fungovala a otázkou je, zda opravdu fungovala eh, víceméně tak, že tady funguje autoregulace a navzájem se kontrolujeme, sledujeme, tak eh, to pro dnešek již možná není nejvhodnější model. Otázka tedy zní, zda Další otázka tedy zda více pravidel přinese méně porušení předpisu, určitě tedy ne, nekorektních situací. Náš interní pohled je takový, že je třeba si říct, zda existují mechanismy pro vynucování takových pravidel, jakmile eh, jsou jednou stanovena. Nenutně tomu tak, že je. Když se čtu služební řád, tak eh, v něm nacházím některé krásné principy, ale myslím si, že ten popis konkrétních mechanismů možná eh, neodpovídá ambicioznosti záměru. Alespoň tak si to vykládám, analyzuji já. Když Slyšíme, že komise navrhuje nové nařízení, novou regulaci pro eh, obchodní sektor. Domnívá se, že je potřebná další regulace, ale nechce, nechce eh, vyvolávat dojem, že vzniká další byrokratická zátěž. Říká tomu inteligentní regulace, že tedy nepotřebujeme více eh, předpisů, ale inteligentnější předpisy pravidla, tak, aby byl skutečně monitorován střed zájmu, aby ta pravidla příslušná byla uplatňována. A v kontextu nadcházejících eh, voleb do Evropského parlamentu to například znamená, že máme řadu úředníků a poradců, kteří působí například v kabinetech eh, komisařů. Eh, všichni těto lidé se přesunou jinam, na jiná, do jiných funkcí, do jiných organizací. Možná je to vhodný okamžik si klást otázku, zda ten aktuální rámec, aktuální předpisy budou dostatečné ošetření této situace. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, Stihl jste projít eh, všechny konkrétní aspekty. Já nyní předám slovo poslednímu řečníkovi, kterým je pan Wolfgang Rau, výkonný tajemník eh, skupiny států proti korupci, GRECO, v rámci Rady Evropy. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením, že jsem dnes mezi vás eh, byl přizván. Zastupuji zde skupinu státu proti korupci, eh, zkrátka GRECO. Chci říci, že my rozhodně se nepodělíme na hodnocení eh, situace v evropských institucích, alespoň ne zatím. Možná to jednou přijde, protože se vede hodně diskusí o účasti EU na činnosti GRECO. Nicméně nebudu se zde vyjadřovat tedy k evropským institucím, a problematice střetu zájmu. Eh, základním úkolem a funkcí skupiny GRECO je monitorovat eh, soulad eh, plnění předpisů ze strany členských států. Jde o plnění šesti protikorupčních norem Rady Evropy. Je tady jedna trestně právní umluva a také zde doporučení výboru ministrů ohledně etického kodexu pro veřejné pro úředníky veřejné zprávy, což je důležitý právní základ, o něž opíráme své hodnocení. V současné době máme 49 členských států, jsou to všechny členské státy EU samozřejmě, ale také například USA a Bělorusko. Greco je jedinou strukturou Rady Evropy, kam se zapojuje, nebo kde vystupují USA jako eh, plnoprávný člen. A v hodnocení eh, přistupujeme ke všem zemím naprosto stejně a jde o zemi velkou či malou. Eh, naše činnost opírá několik pilířů. První pilíř eh, hodnocení členských států, to už jsem zmiňoval eh, v porovnání s existujícími normami. Druhý pilíř ověřování toho, do jaké míry členské státy skutečně plní doporučení vzešla z hodnotícího procesu. To je poměrně tvrdý postup. V současné době máme 7-8 členských států, a to i ze severu Evropy, které Eh, proti kterým bylo zahájeno tzv. řízení pro neplnění, protože eh, nesplnili eh, velkou část doporučení, která byla učena. To se netýká až tolik střetu zájmu, ale spíše financování politiky. Nebudu nyní popisovat jednotlivá kola hodnocení, to bylo příliš dlouhé, ale dotknu se některých témat v rámci mé stručné prezentace, abychom skutečně účinně prováděli prevenci korupce. Eh, Greco neustále zdůrazňuje, že nutným předpokladem je, aby v členských státech probíhalo objektivní hodnocení rizika. Eh, Greco často ve svých hodnoceních zaznamenává, že systematická analýza rizikových faktorů, jako je střed zájmu, chybí v našich členských státech. Výskyt střetu zájmu se nutně nerovná korupci, ale je to faktor, který v ní může vyústěvat, pokud není dostatečně řešen a řízen. Jako příklad z druhého hodnotícího kola Greco vyhodnocovalo například opatření eh, přijímaná, přijatá členskými státy na prevenci korupce ve veřejné správě. A v této souvislosti jsme provedli přeskum stávajících mechanismů pro eh, prevenci, detekci a eh, řešení střetu zájmu. Například šlo o obecná ustanovení týkající se střetu zájmu, ty obec, obecné předpisy v těchto zemích, eh, nesoulad, doplňkové činnosti a také uvedení principu, že je nepřijatelné, aby se někdo odstl nebo sám sebe uvedl do situace střetu zájmu a zároveň tedy zastával dvě neslučitelné funkce, to více neslučitelných funkcí, eh, nebo vyvíjel nějakou doplňkovou činnost. Nicméně my souhlasíme eh, s tím, že není možné toto řešit pouze na úrovni jednotlivce, eh, také instituce, ve které tento jednotlivec pracuje, nese velký díl odpovědnosti. Dále mechanismy pro ověřování střetu zájmů, neslučitelnosti či doplňující činnosti vedlejší činnosti. Mezi to patří také povinnost úředníka informovat svého nadřízeného či jiný pověřený orgán, získat, jejich, získat se nejprve souhlas a zveřejnit příjmy z takových činností a také povinnost majetkového prohlášení o finančních, a prohlášení o finančních zájmech. Pokud o efektivnost takovýchto prohlášení Greco již mnohokrát doporučovalo, abychom zvýšili Eh, efektivnost a přísnost, eh, striktnost tohoto postupu, eh, znamená při ověřování těchto prohlášení. Některé členské státy, například Rumunsko, zavedly velmi ambiciozní systém těchto prohlášení, ale na počátku neexistovala žádná kapacita prověřovat jejich správnost, jejich obsah. Toto bylo následně řešeno prostřednictvím Národní agentury pro integritu. Takže to je jeden z příkladů. Já tady nechci poukazovat prstem na konkrétní zemi Rumunsko, ale je to poměrně typický příklad. Typická situace. Další uh, situace či případ, to za také bylo dnes zmiňováno, to je přechod uh, z veřejného sektoru do soukromého sektoru. Proto vám určité pokyn varovali jsme před tím, že úředníci mohou být ovlivněni ve svém rozhodování tím, že doufají, že získají následně místo v podniku, se kterým jednají, nebo který, eh, na kterým eh, jeho činnost ovlivňují ze své pozice. A mohou svým rozhodnutím například pokřivit hospodářskou soutěž. Do konce druhého hodnotícího kola Greco učinil celou řadu doporučení eh, ohledně zavedení či posílení systému pro řešení problematiky otáčivých dveří, tedy prostupnosti veřejného soukromého sektoru. Uh, vydali jsme asi 50 doporučení, ale plně málo zemí v Evropě, včetně Dánska, Dánska a Švédska například, eh, které tuto regulaci provádějí. Většina zemí, eh, včetně Dánska a Švédska, byly neochotny eh, toto zavádět, protože říkají, že na druhou stranu potřebují dostatečně kompetentní úředník, každé obhací zkušenost, pokud lidé prostupují mezi veřejnou a soukromou sféru. To znamená, v této věci neexistuje v Evropě koncenzus a pokud tento koncenzus nebude, nemůžeme se posunout o mnoho dále. Eh, mohl bych pokračovat dále, to už by nesouhlasilo s problematikou tohoto slyšení. Dovolte, abych se nyní stručně dotkla také problematiky střetu zájmu eh, v kontextu našeho aktuálního hodnotícího kola, které řeší prevenci korupce v souvislosti s poslanci a senátory, eh, soudci a eh, státními zástupci to není hlavním tématem dnešního, eh, dnešního workshopu, ale eh, problematika poslanecká je podle nás naprosto klíčová. Jde o otázku důvěry v demokratické instituce a bohužel jak politické strany, tak poslanci všude v Evropské unii patří k těm nejméně důvěryhodným eh, osobám a institucím. Proto se domníváme, nebo mnoho lidí v Kreku se domnívá, že toto je klíčové téma do budoucna a je tedy třeba řešit eh, problematiku střetu zájmů, vnést do věci transparentnost, eh, že toto vše je klíčové. Vydali jsme, mimochodem toto hodnotící kolo je relativně eh, nové, protože bylo zahájeno v lednu 2012, takže zatím ještě vám nemohu říci, mm, není zatím možné, jak se vyvodit žádné jasné závěry pro všechny členské státy, ale už máme poměrně dobrý obraz o e, situaci, o některých e, jevech, na které narážíme opakovaně. Greco vydalo více do doporučení o e, rozvinutí jasně definovaných mechanismů pro deklarace potenciálního střetu zájmu ze strany pro jejich hlášení, tedy ze strany poslanců. V některých případech jsme identifikovali problém s tím, že poslanci velmi často mají nějaké osobní zájmy související související stvořenou legislativou a mechanismus pro to, aby nahlásili tento svůj soukromý zájem chybí. To se projevilo například v Polsku, ale Polsko není v té nešťastné situaci. Já musím říct, že to byla jedna z prvních zemí, které jsme hodnotili. Samozřejmě jsme na to narazili, na tento problém i v jiných případech. Polsko má tu smůlu, tedy, že bylo jako první, proto je zmiňuji. Dále eh, někdy se od poslanců to, to tedy, jaké činnosti se od poslanců eh, očekají v, v rámci jejich mandátu, znamená, že by měli eh, být co možná nejvíce transparentní ve svých majetkových finančních zájmech a příjmech a to se týká eh, dokonce i darů. Zase dám jeden z nedávných příkladů z aktuálního hodnocení. V, Estonsku, v estonském parlamentu nebyl zaveden žádný mechanismus pro vykazování či registraci darů. a Proto Greco vypracovala formální doporučení Estonsku, aby eh, byl vypracován nějaký interní předpis v rámci parlamentu, pokud jde o přijímání, eh, pokud jde o přijímání eh, darů, pozvání různá a podobně. Otázkou je v této souvislosti, zda toto má provádět nějaký externí orgán, anebo zda samotný parlament by měl vypracovat podobná, podobný interní předpis. Domnívám se, že Většina našich členských států je jasně toho názoru, že tato věc musí být zpracována přímo parlamentem, eh, tak aby eh, to bylo akceptováno, tak aby tyto interní předpisy byly co možná nejblíže realitě parlamentu, jak je možné. Samozřejmě je také případně relevantní, aby si parlament ustavil mechanismus pro ověřování eh, plnění tohoto interního předpisu. Specifickou výzvou v souvislosti se střetem zájmu, to, je, to tady opět již zaznělo, týká se to smluv poslanců se třetími stranami, které se mohou snažit ovlivňovat rozhodování poslanců, je naprosto klíčové, podle našeho názoru, v současné době, aby eh, existoval systém um, etických kodexů, kodexů chování, které by si bránili poslance před tímto. Eh, také se to týká spolupráce s lobbysty. Mimochodem, eh, pokud je o eh, lobbysty, jsou zde možné dva přístupy, které spolu moc nesouvisejí. První možnost je eh, možnost regulovat lobbying, to znamená registr lobbystů a tak dále, ale také možná uplatnit odlišný přístup. Ten právě přijímá, přijalo Greco v podstatě z formálních důvodů a totiž vyžadovat od parlamentu, aby si stanovili pravidla pro poslance, jak mají reagovat vůči třetím stranám a lobbystům. A to je naprosto odlišný přístup. Zaznamenali jsme případy, kdy například neexistovala vůbec pro poslance povinnost vykazovat jakékoliv kontakty se třetími stranami mimo eh, úřední, mimo oficiální zasedání výboru. Musím říct, že Greco se k tomu postavilo velmi eh, rozhodně a vypracoval konkrétní doporučení Polsku a bude to stejné i pro jiné země. Můžete už prosím eh, uzavřít? Eh, ano, nebudu hovořit o soudcích a soudních zás, státních zástupcích, tam je situace dosti podobná. A my se domníváme, že vypracování korex, etický korex kořistování, vypracování či přijímání interních předpisů či zákonů, které řeší neslučitelnost, povinnost předkládat prohlášení a podobně, že toto vše eh, snižuje pravděpodobnost vzniku střetu zájmu. A určitě eh, totiž eh, taková situace podrývá, podrývá důvěru veřejnosti v integritu rozhodovacího procesu na různých úrovních a proto se domníváme, že je velmi důležité problematiku střetu zájmu řešit a také se postarat o to, aby, aby předpisy byly skutečně vynucovány. Prevence sama a formální to nezvládne. Děkuji. Děkuji. A teď tedy otvírám diskuzi. Otázky, připomínky. A vždycky označte, eh, na koho je směřována eh, vaše otázka. Já vím, že jste zástupkyní Evropské strany lidové. Ano, je možné, že dochází už se konvergence zájmu mezi EPP a zelenými. Já tu vidím dnes mnoho expertů a radách položila jeden dotaz, který se e, týká komise. Hovořila o tom paní Jakob. Jde o e, jmenování Michela, Michela Petita jakožto e, člena etického výboru, v kterém zasedají tři osoby. Tento člověk přitom tady byl v podstatě znovu jmenován jakožto předseda dokonce tohoto etického výboru, který má na starost cestovní mapu eh, pro eh, ošetření chování komisařů. Ráda bych upozornila kolegy, že tento Michel Petit byl generálním ředitelem právní služby komise až do roku 2008. Poté eh, ovšem byl, poté působil ve velké právní firmě a byl konzultantem pro tabákový promysl pro Filipa Morise. Jak tedy takovýto člověk, který je závislý na firmě Philip Morris, na tabákovém průmyslu, který působil v komisi jako ředitel právní služby, eh, eh, Není toto jasný příklad eh, střetu zájmu, pokud tento člověk má vypracovat cestovní mapu pro komisaře? Dále je překvapivé, že generální ředitelství, ať už pro energetiku, pro zdravotnictví, DG Sango či jiné, že se od nich nežádají Eh, prohlášení o zájmech, i když eh, přitom zahrávají klíčovou roli v rámci fungování komise. A ještě poslední dotaz. Když hovoříte o sankcích, eh, kde vidíme sankce? Lundgren, který byl, který byl výkonným ředitelem agentury EMA, tento pán předtím, než opustil agenturu, vytvořil, vytvořil konzultantskou službu, pro eh, farmaceutické laboratoře a sankce nepřišla žádná. Ten systém, který zmiňujete, není důvěryhodný. Dokud, eh, dokud lidé nebudou eh, i v případě velkých finančních sankcí budou Respektive tady jsou potřeba velké finanční sankce, jinak lidé nebudou Eh, jinak lidé nepřestanou jsou to činnosti, takže toto jsou mé tři dotazy. Eh, mevrouw Lepage, heb de heer Ehrenhauser. Eh, paní Letáž, pan Ehrenhauser, paní Kressler. Ještě někdo chce položit otázku? Pan Brandy, pan Audi. A prosím tedy, vyjadřujte se stručně. Děkuji. Než jsem se stal europoslancem, tak jsem pracoval v místní správě ve eh, Walesu a proto jsem vlastně pravidelně musel eh, řešit problematiku, co je vhodné v rámci různého pohoštění pro eh, návštěvy a tak dále. A jedna z věcí, se kterými jsme se potýkali, se týkal toho, zdali pracovníci státní zprávy mají přiznávat také členství v různých organizacích, zvláště těch tajných organizacích. Například ve svobodných zednářích, to byl tedy problém, který se nám objevoval velmi často a ty názory se lišily. Někdo tvrdil, že by to mělo být povinné zveřejnit, a druhá sekce, že ne. Pak to bylo problém s pohoštěním. A vždycky se tedy kladla otázka, jestli třeba tady nemá být nějaký horní limit, 50 liber, 250 liber, 500 liber, nad který je třeba deklarovat pohoštění. Mě by zajímalo, jestli si myslíte, že tedy pohoštění je třeba deklarovat vždycky, nebo že by stačil takovýhle horní limit. A na koho jste eh, se obracel? kdokoliv. A A tady zase rovnost pohlaví, musím ji respektovat a paní Kresler. Děkuji. Já jsem úplně nepochopila něco z vystoupení zástupkyně komise, totiž eh, to, jestli ona si myslí, že ta pravidla, která regulují střed zájmu, stačí nebo ne, a já si myslím, že výbor pro rozpočtovou kontrolu se k tomu vyjádřil dostatečně jasně, že tedy eh, současná verze eh, nařízení nestačí a mě by zajímalo, eh, a že je třeba jej zásadně přepracovat. Mě by zajímalo, co si o tom myslíte, jestli jste prostě jenom vzali na vědomí zprávu našeho výboru a tím to končí, nebo jestli s tím něco chcete udělat. A ta otázka střetu zájmu je většinou eh, jsou zaměřena pouze na ty vysoké úředníky, to je tedy ten klasický příklad Philip Morris a podobně, ale my si musíme klást otázku, jestli na těch nižších úrovních je také všechno v pořádku. Uh, já jsem z toho vystoupení ombudsmana pochopila, že ne všechno je vždycky tedy eh, konfliktem zájmů, ale že je rozhodně důležité dodržet ten princip integrity. A mě by zajímalo, jestli máme schopnost dostatečně rozlišovat. A je třeba také uvažovat o principu solidárnosti. A víme, že tedy eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu k tomu vydal stanovisko, eh, kritizoval to, jak to na půdě komise běží, to je jedna otázka. Druhá otázka je tedy ten případ pan Petit a Filip Morris. Co s tím v budoucnosti s podobnými případy? A za třetí, eh, problém, jak vycházet s lobbysty. A teď je otázka, jestli potřebujeme nová pravidla, v této oblasti. Děkuji. Děkuji. Liberální frakce, paní Lepáš. Děkuji. Za slovo. Já se omlouvám, že jsem přišla pozdě, takže jsem neslyšela všechna vystoupení, ale chci upozornit na dvě věci. Za prvé, počet pravidel. O to nejde. Jde o to, jak jsou kontrolována a jaké sankce jsou uvalovány. To je důležité. Já tedy e, jsem vlastně právnice a myslím si, že jakmile u pravidla zároveň neplatí e, nějaké, nějaká, nějaký postih, tak e, nemá smysl takové pravidlo mít. Čili nám jde o efektivitu, ale teď je otázka, jestli se chceme vyhnout opakování skandálů, které podrývají důvěru občanů v instituce, a nebo jestli tedy reagovat novou sadou pravidel. Před třemi a půl roky se poprvé začalo veřejně upozorňovat na anomálie v této oblasti. Ale na ty skandály vždycky upozorňoval někdo zvenčí. Ať už šlo asociace lékařů, pacientů a podobně. Nikdy tedy nikdo neprotestoval uvnitř organizace. A to je pro mě důkazem, že ta interní pravidla nefungují. Nejde tedy o to, kolik máme pravidel, ale v jakém duchu jsou aplikována a jaké sankce se k ním vztahují. A konečně mm, jsou i určité symbolické eh, příklady, které prostě nesmíme připustit. Pan Petit a Philip Morris na tom možná není nic tak zásadně špatného, ale velmi to kazí image institucí. Děkuji. Já mám otázku na zástupce International, Transparency International. Je obvyklé v parlamentu, že evropští poslanci založí uh, Eh, nějaký eh, spolek eh, například zaměřený na ochranu a bezpečnost. Do toho spolku se mohou přihlásit i zástupci komerční sféry, především těch velkých firm, které za účast platí. Ten spolek nevyvíjí žádnou veřejnou činnost, to znamená, že ani nemusí zveřejňovat výsledky svého hospodaření a výši příspěvků svých členů. A někteří poslanci eh, pak tedy zaujmou vedoucí eh, funkce v tomto spolku, ale protože eh, nejsou zveřejněny, není zveřejněno hospodaření tohoto spolku, nemusí to ani zveřejňovat v rámci své poslanecké činnosti, ačkoliv často pro takový spolek pracující i, pra, pracují i osoby z jejich sekretariátu a dochází například k misím do zahraničí, není jasné, proč se tam jelo, kdo za to zaplatil a to znamená, a tedy v případě kritiky ten poslanec prohlásí, že to financoval spolek. Samozřejmě ty spolky stojí mimo klasický lobbying a mě by zajímalo, co si myslíte o takhle, takhle skonstruovaném eh, rámci. Děkuji, EVP. Děkuji. Mi dovolte pogratulovat zpravodaji, zpravodajce, která si vybrala velmi obtížné téma. Experti nám to téma vysvětlili a já se kladu otázku, jestli třeba neděláme chybu při volbě metody. Mně se líbí tato analýza založená na sankcích. Myslím si, že máme celou řadu pravidel, ale otázka je, aby zdali to v Evropské unii nedostávat jako ve Francii. Francie je světovým šampionem v počtu pravidel, která však nikdy nejsou uplatněna. Máme celou řadu zákonů, vyhlášek, ale nikdo je nepoužívá a důvěra občanů klesá. Já věřím v sankce a v oddělení určitých úkolů. A kladu si otázku, zdali místo toho, abychom uvažovali o pravidlech, která by regulovala konflikt zájmů, eh, by nebylo lepší jasně odlišit to, co je tradičně možné provádět stely ve veřejné správě nebo v komerčním sektoru. Ve Francii máme v tomto ohledu dlouhou tradici oddělení těchto aktivit. A tradičně tedy ve veřejné správě pracuje část osob, které prostě komerční aktivity nezajímají. Lidé často říkají, že chcete-li být expertem, musíte mít zkušenost ze soukromého sektoru, ale já si myslím, že máme celou řadu inženýrů, kteří mají velice kvalitní vzdělání a eh, nemusí pracovat v soukromém sektoru. Použiji příklad potravinového řetězce, potravinového průmyslu. Eh, takový expert nemusí pracovat v soukromé firmě, aby dokázal odhalit koninu pašovanou z Rumunska jako hovězí. Já tedy uvažuji o tom, že bychom měli mít jedinečné postavení úředníků v evropské státní správě. Kolik tu máme evropských úředníků? 50 tisíc? Kolik z nich je opravdu evropských? A teď to porovnejte s počtem úředníků, kteří pracují v Paříži. A já si myslím, že bychom měli jasně odlišit mezi fungováním ve státním sektoru a soukromém sektoru. Nepotřebujeme nová pravidla, ale jasné oddělení aktivit. Děkuji a konečně pan Bartiči. Děkuji naší kolegyni paní zpravodajce za uspořádání tohoto velmi zajímavého semináře. Nebudu opakovat to, co tu řekli kolegové. Paní Grosle ale upozornila na velice zajímavé téma – lobbying. Musím přiznat, že když jsem tady začal pracovat, velmi brzy se mi začaly ozývat lobbyisté. A upřímně řečeno, já jsem eh, měl původně pocit, že mi pomohou v mé práci a že se jejich prostřednictvím toho víc dozvím. Nicméně eh, myslím si, že je dobré, že Transparency International pomáhá parlamentu při stanovení a monitorování určitých pravidel, například toho, jak provádět lobbying. My tedy víme, jak to je, každé odvětví si chrání své zájmy. Je to dobře vidět v kontextu směrnice o tabáku, Často hrdě říkáme, že v Bruselu sídlí stovky lobbyistických eh, skupin, ale jejich chování bychom měli regulovat jasnějšími pravidly. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Pan Herbrandy. Děkuji. Já to považuji za velmi ožahavé téma zvláště jestliže eh, hovoříme na abstraktní úrovni. Tak trochu kolem toho chodíme jako kolem horké kaše. A teď je otázka, jak regulovat ty nejrůznější zájmy. Já jsem členem fotbalového spolku v Hágu, a jasně říkám, že je parlament nemůže sponzorovat, ale nedávno jsem eh, přihlásil eh, do tohoto fotbalového eh, klubu svého syna. Byla to taková ceremonie, kdy byly přijímáni noví členové a tam se podávala občerstvení sponzorované firmou Shell. A teď je otázka, jestli se mě někdo nesnažil jako europoslance ovlivnit. A to je také můj problém se všemi těmi pravidly. Pokud se v takové situaci eh, neocítáte pravidelně, tak ani nevíte, která pravidla na sebe aplikovat. To znamená, že ani nemůžete zabránit tomu, aby, va, aby se vás někdo pokusil ovlivnit. Jestliže máte nějaký konkrétní vztah ke konkrétnímu podniku, musíte se vlastně rozhodnout, jestli v tom budete pokračovat. Čili kde je ta hranice? při aplikování pravidel. Ta často není jasná. A já se tedy ptám, jestli potřebujeme nějaká obecná pravidla a předpisy pro každou jednotlivou organizaci, a nebo zdali tedy stačí nějaký obecný rámec. Děkuji. Já jsem ráda, že se vůbec otevřela ta debata o konfliktu zájmu. Já působím v celé řadě výborů jednotný trh, eh, technologie, inovace a tak dále. A proto jsem často také terčem práce lobbyistů. A myslím si, že europoslanci, kteří působí v těchto výborech, by k vám k tomu mohli říci své. Někteří lidé se eh, podílejí o své eh, zkušenosti já jsem eh, členkou spolku právě proto, že se nechci scházet s jednotlivými firmami za zavřenými dveřmi samostatně, ale na úrovni spolku, kde jde o hromadnou debatu, kde si můžu poslechnout, co mi někdo říká. A mohu vám říci, že jestliže se neustále zabýváte pozměňovacími návrhy, začas eh, máte oko a je vám jasné, kdo, který europoslanec zastupuje jaké zájmy. A já si tedy myslím, že je to především otázka sebereflexe, to, jak transparentní jste, to, jak ochotní jste dodržet pravidla. Já si myslím, že je docela jednoduché vytvářet pravidla ve chvíli, kdy jsme tady na takovém eh, dobře známém území, kdy vycházíme z toho, jak to chodilo v minulosti, eh, jak to chodí na půdě OECD, na jiných kontinentech a tak dále. Ale co si počneme eh, s sociálními médii? Teoretický Tedy minulý týden bylo zveřejněno to číslo 19 základních kontaktů, které můžete navázat v tom globálním prostoru. Je to výsledek práce teoretických matematiků. A jak tedy zohledníte tohle číslo? Protože je to průměr, to znamená, že někteří lidé se nepotkají s nikým, nebo případně navazují kontakty pod pseudonymem. A já si myslím, že ve chvíli, kdy evropské instituce pracují na potírání konfliktu zájmů, musí hledět nejenom do minulosti, ale také uvážit to, jak by měla vypadat naše budoucnost v tomto digitálním světě. I tady potřebujeme pravidla, protože jinak eh, tady nevyřešíme ten nedostatek důvěry, což je vlastně hlavní předpoklad pro vznik střetu zájmu. v reálném světě a sociální média pro mě představují prostor, kterým bychom se měli víc zabývat. Děkuji. Myslím si, že toto je velice důležitá téma a ukazuje to jasně i skutečnost, že všichni přítomní členové, všichni přítomní členové výboru se přihlásili o slovo. Eh, slovo má paní Ayla Sender, možná paní zpravodajka. Možná bude lepší, abyste vy tady uzavřela až tady nakonec. Dobře, paní zpravodajka tady až nakonec. Eh, takže teď eh, dáme slovo našim panelistům. Zazněly tady otázky například na pana Petita a tak dále, jestli tady eh, je důležité se inspirovat také tím případem pana Daliho. Potom tady zazněly otázky, které se týkaly lobbingu. Potom tady byly otázky na Transparency International, otázky, otázka sankcí, osobní bezúhodnosti versus pravidel. Takže možná začneme zástupkyní komise, protože většina otázek pravděpodobně eh, byla namířena právě na vás. A byly to možná právě také ty nej, nejzákeřnější otázky. Takže prosím, dáme jako první slovo vám. Prosím. Ano, děkuji vám mnohokrát. Opravdu si myslím, že všechny ty otázky a připomínky, které zde zazněly, ukazují zcela jasně, jak moc významné toto téma je. To znamená téma etického chování a vyhýbání se střetu zájmu. Takže pokud dovolíte, tak já bych prošla všechny otázky, které mi byly položeny chronologicky. Pokud bych na něco zapomněla, tak samozřejmě neváhejte se mi připomenout. Začala bych otázkami, které položila paní Rivazi a které se týkaly navržení eh, Michela Petita do etického výboru. Tady se obávám, že mě budete muset omluvit, protože to se skutečně úzce souvisí s vypracováváním etického kódu pro komisaře a to, jak si není úplně v mé pravomoci, takže odpuste, pokud se nevyjádřím třeba, pokud se nevyjádřím tady k tomuto bodu. Nemohu to udělat. Eh, paní Rivazi hovořila také o tom, že generální ředitelé by měli vydávat, vyplňovat prohlášení o zájmech. A naše pozice k tomu je taková, že ano, komisaři to skutečně dělají, ale tato prohlášení se nám zdála být z právního hlediska nepřiměřená, protože eh, pravidla pro zaměstnance už je obsahuje sám o sobě, takže toto bylo jaksi nadbytečné. Pokud jde o agenturu, kterou jste zmínila, tedy případ pana Longlina, tak ano, jak víte, agentury jak si si nominují své kandidáty sami a také si přijímají vlastní provádějící, prováděcí pravidla pro eh, zaměstnance ale mohu vás ujistit, že na úrovni komise jsme si toho plně vědomi a jedna z věcí, ve které chceme s agenturami spolupracovat, a to vám lépe vysvětlí můj kolega během druhého panelu, tak jedna z těchto věcí je právě to, že jim chceme pomáhat, pokud jde o řízení v oblasti etiky. Etické řízení. Dále jsem si zaznamenala, myslím, pana Ruana, který hovořil také o tom, o těch prohlášeních o zájmech, že tedy jestli by mělo být pro, uh, uváděno, vykazováno povinně členství v nějakých spolcích a za druhé, jestli by mělo existovat nějaké prohlášení o tom, že nějaký představitel veřejné instituce, jak si se nechal někde pohostit a pokud ano, tak jak, jestli by měly existovat nějaké třeba limity, pokud jde o hodnotu takového pohoštění. Za prvé, pokud jde o členství ve spolcích, tak my u nás v komisi eh, činíme rozdíl mezi nějakým soukromým zájmem, třeba když jste jaksi Eh, s členem nějakého náboženského spolku a je to zcela záležitost vašeho soukromého života, tak v takovém případě tedy nežádáme po našich zaměstnancích, aby toto vykazovali. Eh, nepovažujeme to za jednu z činností, které je třeba vykázat. A pokud jde o pohoštění, tak v pokynech pro zaměstnance komise, to bych ráda tady u upřesnila, tak my rozlišujeme mezi tím, co zaměstnanec jak si přijme během vykonávání svých oficiálních úředních povinností eh, a vším ostatním. Například, když úředník je pozván jako hlavní vyjednavač a má za úkol vyjednávat o nějaké dohodě o volném obchodu, dejme tomu s Kanadou, tak v takovém případě, kdyby kanadská vláda v rámci těchto vyjednávání zorganizovala večeři, tak tato večeře by spadala do formálních povinností eh, tohoto zaměstnance Evropské komise, tohoto hlavního vyjednavače. Takže my takto rozlišujeme, protože víme, že pro naše zaměstnance je velice obtížné eh, někdy jak si vyhodnotit, jaká je hodnota nějakého pokrmu který jim byl navrhnut. Například, když něco, někdo třeba pracuje na ambasádě a je pozván domů k nějakému zaměstnanci jiného velvyslanectví, jiné ambasády, tak jak můžete odhadnout hodnotu takové večeře, kterou vám někdo uvaří u sebe doma, takže to je taková praktická záležitost. Paní Gresle, vy jste hovořila o tom, že parlament teď jedná o návrzích komise a hovořila jste o tom, jak se jednotlivé výbory v parlamentu na to eh, dívá, ale tady vás opět musím požádat za eh, požádat o schovývavost, protože my pořád ještě o těch pravidlech pro zaměstnance jednáme s parlamentem, takže prosím odpuste, že nemohu v tuto chvíli odpovědět na vaši otázku. A už jsem také zmínila pana eh, Michela Petit, eh, kdy se dostáváme tady k etickému kodexu pro komisaře a k tomu se také nemohu vyjadřovat. Dále se dostáváme eh, k otázce lobbystů a k tomu, jestli jsou třeba nová pravidla já si myslím, že když, tedy alespoň když hovořím za komisi, když se podíváme na pravidla, která už máme k dispozici, tím myslím pravidla pro vyhýbání se střetu zájmů, tak eh, ta hovoří poměrně jasně v tomto směru. A když se uplatňují například tak, jak říkala paní Heusling, omlouvám se, jestli uh, jsem zkomolila vaše jméno. Samozřejmě žádný úředník, žádný představitel EU nesmí jaksi eh, se uzavírat před okolním světem. Samozřejmě můžete oficiální lobbysty, eh, můžete se s lobbysty scházet, ať už u sebe v kanceláři nebo na veřejnosti, ale pokud dodržíte všechna pravidla, která máme k dispozici, tak to už je eh, dostatečné opatření preventivní a samozřejmě je třeba to všechno dělat veřejně. Dále tady zazněla otázka o, ohledně sankcí. Pokud jde o komisi, tak tady bych připomněla, že eh, máme oddělení IDOC, e které je v tomto směru velmi aktivní. A také bych chtěla říci, že poměrně nedávno došlo k případu, kdy bývalý zaměstnanec generálního ředitelství pro zemědělství, byl vyšetřován Olafem a později dokonce byl odsouzen k trestu eh, odnětí svobody belgickými soudy. Takže já myslím, že by bylo až příliš velkým zobecněním, eh, kdybych, kdybychom řekli, že žádné sankce neuplatňujeme. Alespoň takové, takový je můj názor. Pokud jde o skandály, které k nám zasahují zvenčí, tak opět mohu, mohu hovořit pouze za komisi. A mohu k tomu říci, že my vycházíme z toho, že důvěřujeme našim zaměstnancům a to i poté, co opustí služby komise. A za druhé, nemáme ani jaksi prostředky na to, abychom všechno a každého kontrolovali, když jak si odejdou z komise. Já vím, že tady jsem ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, takže kdybyste vy nám povolili mít mnohem více zaměstnanců, tak samozřejmě velice rádi budeme provádět všechny tyto kontroly našich úředníků i poté, co odejdou z komise, ale je to samozřejmě v praxi velice obtížné. A vidím, že tady bych měla zrychlit, že mi pan předseda naznačuje, takže... A myslím, že vlastně už jsem asi zodpověděla většinu připomínek z publika. Omlouvám se, že vyslovuji jména některých kolegů tady možná špatně. Takže na většinu jsem asi již zareagovala a vidím tady jenom v podstatě jednu věc, eh, kterou bych ještě chtěla zmínit a to je otázka toho, jestli bychom měli mít nějakou veřejnou službu, tedy veřejné úředníky, kterým bychom jaksi zamezili v tom, aby jakýmkoliv způsobem měli něco eh, společného se soukromým sektorem. Já myslím, že v USA třeba je to naprosto běžná věc. V severní Evropě, jak jsme slyšeli, je to také naprosto normální věc, že probíhá eh, že dochází k prolínání soukromého veřejného sektoru, ale jinde tady zaznívají názory, že by to mělo být zcela oddělené. Já musím říct si, že komise se snaží najít nějakou takovou zlatou střední cestu. Že tedy máme za to, že vnější zkušenosti jsou obohacující a pokud někdo od nás eh, odejde a předá svoje znalosti ohledně fungování orgánů EU nějakým třetím stranám, tak je to užitečná věc, protože to usnadní interakci. Ale je tady samozřejmě velice široká, široké spektrum možných situací a tady se asi neschodneme úplně. Teď se chci zeptat ostatních panelistů, kdo se ujme slova jako další. Pan Raul? Ano, pokud jde o to, o čem hovořila pan Irmajze, tak já bych se nerad vy, vy, jmen, vyřadřoval k individuálním případům, konkrétním případům. Já neznám tu situaci konkrétně v tomto případě, nejsem seznámen s podrobnostmi, ale ještě jednou bych chtěl zdůraznit, že vzhledem k toho, že Greco se zabývá transparentností i v parlamentech, tak my klademe velký důraz na to, že by nemělo jít jenom o předcházení konkrétním případům střetu zájmu, ale že bychom měli skutečně podporovat bezúhodnost poslanců. A to bezúhodnost jak vnímanou veřejností, tak i tu vnitřní, tu skutečnou. A já podle svého vlastního názoru, teď tady nehovořím jménem organizace Greco, tak myslím si, že veřejnost skutečně by takto nemohla věřit skutečně poslancům, protože ten systém je velmi neprůhledný, který se týká nejenom lobbystů, ale také eh, třetích stran, které se oficiálně nezab- nenazývají lobbysty. A tím my se také zabýváme, protože jsme si dobře vědomi toho, že mimo kruh oficiálních lobbystů a lobbystických skupin existují také jiné osoby, které se chtějí, které chtějí jednat eh, s poslanci parlamentu, Evropského parlamentu. A v tom případě, o kterém vy jste hovořil, tak tam bych skutečně měl pocit, že existuje nebezpečí toho, že by na úrovni parlamentu takovéto osoby se mohly snažit něco ovlivnit. Já bych k tomu ještě dodal, že si myslím, že důvod, proč my prosazujeme právě věci, jako jsou povinné rejstříky logistů, lobbystů, nebo nějaký, ne, nějaký systém, kde by se povinně muselo oznamovat, že například eh, poslanec se s někým takovým sešel, tak to je právě proto, že chceme předcházet takovýmto nejasným situacím, jako ta, o které jste hovořili vy. Pro nás tedy transparentnost systému by měla právě vycházet vstříc těm, kteří jsou bezúhonní, protože prostě je to e, obtížnější potom mít nějaké nejasné, neprůhledné vztahy s někým a za druhé umožňuje to veřejnou kontrolu a i vnitřní kontrolu. A i větší transparentnost v tom komplikovaném systému orgánů EU by pomohla samotným orgánům EU, aby se mohly vzájemně kontrolovat. Protože já si nejsem úplně jistý, jestli generální ředitel ví, jestli každý jeho úředník z generálního ředitelství se může potenciálně dostat do střetu zájmů. Nevím, jak to konkrétně funguje, ale prostě myslím si, že je dobré mít tu kontrolu jak zevnitř, tak zvenčí a právě proto prosazujeme takovéto rejstříky. A nakonec je tady ta diskuze ohledně toho, jestli nám dáte více zaměstnanců pro to, abychom mohli provádět kontroly. Ale Otázka je spíše taková, jestli vůbec chceme, aby se naši zaměstnanci zabývali hašením už vzniklých skandálů, anebo aby se věnovali spíše předcházení možných skandálům. Mr. Hard. Děkuji mnohokrát. Nyní pan Harden, prosím. Děkuji. Já jsem, já bych chtěl nejprve zagravat konkrétně na slova paní Gresle, a říci, že eh, když jsem hovořil o nerozšiřování koncepce střetu zájmu eh, nadměrně, to eh, bylo v souvislosti s tím konkrétním případem, který jsem zmiňovala, s případem Evropské centrální banky. Případ, který jste zmiňovala vy a další, paní Gresle, bývalého generálního ředitele právní služby komise pana Michela Petita. Ten případ jsem na mysli neměl a nevyjadřuji zde jakýkoliv názor na tento případ. Jak já to chápu, eh, pokud vím tedy, možná přijde stížnost, nebo možná existuje stížnost ve věci tohoto případu na komisi k ombud podaná eh, k veřejnému ochranci práv, takže v této věci se nijak nevyjadřuji. Dále obecně jste zaznělo o celé řady účastníků diskuse, že pravidla a v jakém duchu tato pravidla jsou uplatňována. To obojí je důležité. Není možná situace, kde střety zájmu a řízení střetu zájmu začíná být záležitosti, kterou mohou řešit pouze, pouze odborníci na právo. Není možné stanovit si nějaký velmi složitý předpis. Tím bychom zcela minuli cíl, protože bychom řekli, že eh, veřejní úředníci, úředníci veřejné zprávy musí, protože potřebujeme, aby tedy úředníci veřejné zprávy i zaměstnanci um, prováděli prevenci, vyhýbali se situacím třetou zájmu, eh, aby to bylo snadno usledovatelné. Takže stanovit se nějaké komplexní předpisy to určitě není Cesta k tomuto cíli je iniciativa v tom duchu, jako zmiňovala paní Jakob, že komise provádí školení, že má korespondenty pro etiku, zvyšuje povědomí o problematice. Já si myslím, že bychom měli investovat více do problematiky střetu zájmu, pokud ano, tak určitě spíše tímto směrem, než abychom množili počet předpisů. Potřebujeme samozřejmě kvalitní předpisy, ale pokud pouze budeme vypracovat další a další nové, tak to podle mne nic nevyřeší. Děkuji. Děkuji. Já bych vás rád možná překvapil. Nejnovější závěr, který jsme vyvodili globálně, je, že podpořit hospodářský růst vede k inkluzivnosti, jak v oblasti rozhodování, tak v oblasti provádění politik. Ovšem to se týká všech aktérů, Abyste vy jste zde zmiňovali lobbysty, v 89% zemí globálně je lobování vnímáno velmi negativně. Evropa není výjimkou. Nicméně lobbysté přinášejí informace a nevyhnutelně také přispívají eh, k rozhodování opřenému informace. Ovšem otázka toho, zda existují rovné hrací podmínky, rovný přístup, eh, zda eh, jsou zahrnuta a dostatečně zvážena, zvážené i jiné pohledy, jiné informace. To už je jiná věc a zde naprosto souhlasím, že jde o integritu rozhodujících činitelů. Samozřejmě individuální soukromý vliv může mít eh, nepřiměřený dopad. Takže <clears throat> u specifických procesů konkrétních institucí, vy jste se tázali například na nějakou pravou hodnotu pro majetková přiznání, naším cílem jsou majetková přiznání tak, aby se, respektive co je cíl majetkových přiznání, aby se zabránilo Eh, střetu zájmu nebo nelegálnímu nezákonnému obohacování, takže otázka oznamování eh, různých pozvání například eh, a jejich zpětná ověřitelnost, sledovatelnost. To je otázka, protože samozřejmě každý administrativní krok sebou nese režijní náklady, takže je to Otázka vyváženého řešení, proveditelného, které přinese informace, které by zabraňovaly střetu zájmu, ale zároveň je třeba zachovat eh, také, chovat určitou důvěru v celý systém, v jeho aktéry a také v instituce. Děkuji. Děkuji. Chci poděkovat eh, všem panelistům. Ines, prosím. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda vyjádřila své poděkování všem eh, panelistům za informace, které nám poskytly. A musím říci, že pokud je o komisi, eh, jen bych ráda zmínila, že ne všichni z mých kolegů jsou spokojeni s informacemi, které jsme obdrželi, zejména v tom či konkrétním případě. Myslím si, že Eh, zástupkyně komise eh, měla přijít sem připravena na to, že tyto dotazy padnou a měla být schopna na ně zareagovat, eh, protože samozřejmě někteří kolegové i já jsme zmiňovali konkrétní jednotlivé případy, ne, že to byly jednotlivci, ale zaznělo se jméno komisaře. Například myslím, že komise měla být lépe připravena na dotazy poslanců. Ráda bych ještě na závěr poděkovala Zástupce OECD, protože to je právě ta otázka. Já pocházím z, z jihoevropské země a když jsem bývala poslankyní ve své zemi, než jsem přešla sem, byla jsem součástí tedy té administrativní struktury, a to je právě, myslím, klíčem. Namísto toho, abychom vše zeštihlovali, privatizovali. Myslím, že bychom se dospět k určité dohodě o tom, eh, jak velkou strukturu eh, si představujeme a potřebujeme pro veřejnou zprávu. Musíme mít jistotu, že ti, kdo působí ve veřejné zprávě, skutečně působí pro obecné blaho a mají přiměřený plat, tak aby nehrozilo pokušení zvenčí. To je jedna z mých zkušeností, které jsem učinila z vlastní praxe. A jeden čas jsem pracovala pro britského koordinátora, pro něj bylo naprosto normální eh, spolupracovat s lobbysty a to velmi transparentně, tak, aby bylo možné přijímat eh, rozhodnutí opírající se o kvalitní informace. Já si myslím, že je třeba vyslechnout všechny, <clears throat> ti, kdo zastupují průmysl, ti, kdo patří mimo něj. A co pro mě bylo poněkud bolestné, Eh, bylo naučit se, že existují eh, národní zájmy a také a pak evropský zájem. I v tom někdy spočívá střed zájmu. Já když jsem přišla do Evropského parlamentu, domnívala jsem se, že to bude celé o evropském zájmu, ale zjistila jsem, učinila jsem, jak, jak říkám, poněkud bolestnou zkušenost, že někde se vede velká bitva mezi evropským zájmem a zájmy národními. Nevždy jde o pozitivní příspěvek k hájení evropského zájmu, takže Musíme také hledat cesty, jak vypracovat potřebné nástroje pro boj proti střetu zájmu, pro jeho prevenci, pro zachování bezúhonosti a také musíme být schopni reagovat na některé situace, které vznikají. Zástupce Greka nám poskytlo některé velmi zajímavé informace. Vy jste zmínil některé konkrétní země, Polsko, Estonsko. Já znám příklady k střetu zájmu z jiných, z jiných zemí, z té staré dvanáctky, ze Spojeného království, Francie, Německa, i Belgie, ano. Takže není to pouze Polsko, Estonsko, nové členské země. Podíváme-li se do starých členských států, i tam nalezneme celou řadu příkladů střetu zájmu. Jednou z mých prvních zkušeností zde byl skandal kolem komisaře Bangermana, který nebyl ani Polák, ani Estonec. Takže určitě se budeme i nadále učit a já vám všem chci poděkovat za informace a za odpovědi, které jste poskytli mě i kolegům. Děkuji, poprosím nyní panelisty druhého panelu, aby přišli sem k nám nahoru. Vám všem děkuji a Nyní tedy proběhne druhý blok slyšení. Trošku jako utěcha nám, že tuto místnost máme do eh, půl jedné, stejně jako tlumočení. A ještě vás musím informovat, že zástupce účetního dvora eh, onemocněl. Eh, samozřejmě to v této době postihlo mnoho z nás. Herman Jan, je kan Okay, let's start. Tak dámy a pánové, pusme se do dalšího kola. Maybe one thing, uh... Možná ještě předešlu jednu věc, eh, nebo doplním jednu věc k prvnímu eh, kolu. Eh, byla tam celá řada dotazů na komisi, na které jsme nedostali odpověď. Já navrhuji, abychom je zaznamenali písemně a pošleme to formou dopisu příslušnému komisaři, abychom získali odpověď. Uh, Dobrá, a nyní se eh, pustíme do druhé části slyšení, která je věnována především agenturám. Jan Gerben, který je eh, zpravodajem eh, pro absolutorium pro agentury, je tu se mnou a říkáme, abych rovnou dal slovo našim panelistům, abychom ušetřili čas. Takže nejprve chci přivítat pana Pola de Klerka, který jste zastupuje dobře známe alter ego Evropské unie neboli alter EU. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, já chci poděkovat výboru za toto pozvání. pracuji pro eh, environmentální eh, skupinu, která všem je členem Alter EU, takže dnes zde zastupuji Alter EU. Jakožto eh, Alter EU jsme věnujeme problematice transparentnosti, střetu zájmu v souvislosti s parlamentem, Eh, s expertními skupinami, zaměstnanci komise a komisaři již 7,5 let, takže doufám, že eh, eh, budeme schopni vám poskytnout některé užitečné podklady pro vaše další rozhodování. Rád bych se dotkl dvou konkrétních věcí. Jedno se týká jedné z agentur, agentury pro chemikálie, chemické látky a jak je tam ošetřen střed zájmu, ale nejprve ještě začnu pár slovy o e, střetu zájmu v samotném parlamentu, protože se domnívám, že i to je velmi relevantní problém. Cirka před rokem e, byl totiž přijat nový kodex chování, jehož cílem je zabránit střetu zájmu u e, europoslanců. Alter EU podpořila tento nový kodex chování, protože obsahoval, obsahuje nebo představoval několik konkrétních kroků v krátkodobém výhledu k zavedení tady tohoto nového kodexu pro poslance. Nicméně vidíme nyní eh, rok poté, co byl kodex přijat, že jeho implementace se zdá být nedostatečně ambiciozní. Eh, je zde malá snaha změnit zvyklosti europoslanců, to nás trápí. Vidíme, že tedy přetrvávají staré praktiky a tento kodex nepřinesl změnu v tom, jak europoslanci přistupují k etickým záležitostem. A jaká jsou klíčové problémy? Prvním z nich je, myslím, to, že výrazná část europoslanců nebere tento korex vážně. Jako děti země jsme naše organizace Děti země jsme si před půl rokem udělali určitý průzkum. Eh, prostudovali jsme všech 700, eh, cirka 50 eh, majetkových prohlášení, či prohlášení o zájmech a zjistili jsme, že 12% bylo úplně eh, prázdných, eh, dalších 13-12% eh, prohlásilo, že předtím, než se stali europoslanci, nevykonávali žádné zaměstnání. My si nemyslíme, že to je reálné, takže pokud se toto sečtete, znamená to, že 25% europoslanců, čtvrtina prakticky vůbec nesplnila to, aby seriózně nahlásila své zájmy osobní. Další věc je ta, že eh, europoslanci, u nichž je potenciál střetu zájmu, si to zřejmě nevědomí, což od nich kodex eh, eh, žádá. 6% europoslanců, 45 z nich říká, že mají podíly v soukromých podnicích, 51% europoslanců, čili více jak polovina, je členem výkonné rady nějakého výkonné rady často v podnicích, které jsou přímo zainteresované na legislativě, kterou přijímá Evropský parlament. Takže se domníváme, že zde je potenciální střed zájmu, pokud eh, poslanec má vedlejší činnost, eh, například v poradenství u firmy, která přímo lobuje Evropské instituce, nebo pokud zastává funkci eh, ve správní radě, nebo má podíl ve firmě, u které je proto, že na ní bude mít vliv evropská legislativa. Eh, dám dva konkrétní příklady, které již existují řadu let a nic se nezměnilo v důsledku přetinové kodexu chování. Eh, rakouský europoslanec pan Rybik, eh, máme ho tu zde dnes, výborně, v tom případě se na vás přímo obrátím, zasedá v Eh, zasedá předsednictvu a je placen eh, DKO, což je rakouský člen, VKO, což je rakouský člen Business Europe. Tato organizace přímo lobuje o europoslanců i u komise. My se domníváme, že tady dochází ke střetu zájmu. Tento případ parlament neřešil, předsednictvo parlamentu ignoruje. Další příklad, pan Leny, rovněž přítomen, ne, pan Leny nikoli. Pan Leny pracuje pro právnickou firmu Taylor Wessing, a působí, tato, poradenská, tato právní firma eh, radí svým klientům eh, v záležitostech evropského práva. To je věc, kterou zakazuje nový kodex chování, nicméně žádné kroky nebyly podniknuty. Já bych rád navázal na tu předchozí diskusi, zda potřebujeme více pravidel, nebo spíše dobrou implementaci. Já si myslím, že v tomto případě eh, pravidla hovoří jasně, ale problém je v nedostatečné implementaci. Vidíme, že předsednictví parlament, předsednictvo parlamentu se těmto případům nevěnuje, neřeší je. Další eh, příklad. Podali jsme stížnost na poslance Dehaneho, nevím, opět je přítomen, který má eh, akce či obce eh, v ABM, ten největší, největší pivovaru světa, celkem za více do milionů eur. V AB Miller tady. Pokud tento europoslanec, jak se děje a bude dít i do budoucna, pokud eh, bude zapojen do, v parlamentu rozhodování například o eh, předpisech oš, ošetřujících eh, věkou hranici, od níž lidé mohou kupovat alkohol, či o inzerci na alkoholické nápoje, tak to jsou věci, které mohou přímo ovlivnit cenu akcí. A Miller domníváme se, že tím, že tento poslanec má tak velký podíl v daném podniku, potenciálně u něj je střed zájmu. E, dále jsme si stěžovali na to, ne, na toto jsme se stěžovali a předseda Evropského parlamentu řekl, že ten stávající kodex není od toho, aby zabránil, aby zakázal střed zájmu, ale pouze je jeho cílem uh, zaručit, že jsou věci transparentně deklarovány. Takže vlastně předseda parlamentu říká, e, že pokud je střed zájmu eh, zcela eh, transparentně znám, tak se s tím nemusí nic dělat. Přitom ale samozřejmě cílem kodexu má být eh, řešit střed zájmu. Takže pokud říkáme, že implementace patří k, k klíčovým výzvám, pak bych rád apeloval na vás, na váš výbor, nevím, zda to spadá do vaší působnosti, ale prosím, vejděte v kontakt s příslušnými osobami v parlamentu, tak aby si něco udělali, aby se po přijetí kodexu situace prostě, aby nezůstala stejná. Další věc, se které se chci dotknout, je agentura ECHA a jak je střed zájmu ošetřen tam. Od roku 2011 má ECHA novou eh, politiku pro řízení střetu zájmu. Já bych rád nejprve uvedl, že eh, to přineslo celou řadu zlepšení. Jednoznačně je zde uznána potřeba řešit střed zájmu a je deklarována transparentnost jako základní hodnota. Eh, byla vytvořena dobrá definice střetu zájmu, která zahrnuje i to, že pouze nesledujete střet zájmu, ale také vnímaný střet zájmu a potřebu zabránit i tomuto. Dále tato politika agentury ECHA sleduje eh, možný střed zájmu u rodinných příslušníků zaměstnanců či eh, osobně jinak zapojených do agentury. To vše je dobré, ale stále zde vnímáme celou řadu základních nedostatků. Za prvé, tento systém výrazně spolehá na eh, integritu bezúhonost jednotlivce, jednotlivého zaměstnance, člena jednoho z výborů, který musí deklarovat své zájmy a přitom neexistuje dostatečný monitoring těchto prohlášení o osobních zájmech a nedostatečné kroky pro řešení případných eh, střetů zájmu. Pokud jde o to, že se agentura spoléhá na bezúhonnost svých pracovníků a jednotlivců, samozřejmě eh, agentura se musí spolehat na to, že zaměstnanci říkají pravdu, ale to nikdy nemůže stačit, protože kdyby všichni byli bezúhonní, pak bychom ani žádnou politiku prevence střetu zájmu nepotřebovali. Takže aktivní monitoring je naprosto klíčový. A já bych rád zmínil zprávu z roku 2012 eh, od Evropského účetního dvora, který eh, vedl určitá šetření na agentuře ECHA a shledal, že část eh, prohlášení o zájmech eh, od zaměstnanců byly ještě v zalepených eh, obálkách. To znamená, nikdo to nikdy ani neotevřel. A když ty obálky auditoři otevřeli, zjistili, že tam byla celá řada věcí, kde bylo třeba se zaměřit na možný střed zájmu. Druhý problém s aktuální politikou ECHA je, že ten problém takzvaných Eh, otočných dveří není, to je ta eh, prostupnost veřejné a soukromé sféry není dostatečně ošetřena. Žádná politika prostřed zájmu podle nás by znamenala, že bývalí zaměstnanci musí například aspoň dva roky eh, se trvat mimo chemický sektor, poté co pustí agentury. Ale i v opačném směru je třeba to řešit, protože jsme tam zaznamenali případy lidí, kteří přešli přímo z chemického průmyslu do agentury na různé funkce. Třetí problém, eh, pravidla pro eh, akce podíly jsou naprosto nedostačující. Eh, nyní platí, že zaměstnanec musí vykazovat, pokud má podíl v, například v chemickém podniku více jak 10 tisíc eur v jedné firmě. Co to znamená? Pokud jste chytrý a kterou se své akce, můžete stále mít podíly za 100 tisíce eur, jenom musíte je rozložit do více firm. A pokud podle nás někdo má regulovat určitý chemický sektor, chem, eh, eh, určitý průmyslový sektor, chemické odvětví, pak, by tam, eh, pak byste tam neměl mít vůbec žádný finanční zájem. To znamená, žádný zaměstnanec, nikdo, kdo se podílí na monitoringu ze strany ECHA, by neměl mít vůbec žádné podíly v chemii už ukončete, prosím. Ano, ještě řada dalších věcí, ale přeskočíme. Myslím, že eh, tato kritika nepřichází pouze od nás. EUD, který jsem již zmiňoval, sledoval, prošetřil nejenom eh, agenturu ECHA, e, ale také třeba agenturu EFSA a zjistil, že žádná z agentur nemá správně ošetřen střed zájmů. Eh, pokud je o prověřování uchazečů o místo, Eh, to bylo jedno z doporučení. Dále ta eh, politika eh, nebo ošetření otevřených dveří a také A také i u agentury EFSA byly nalezeny, byly nalezeny případy zaměstnanců, kteří mají zájmy vedlejší neslučitelné s výkonem funkce. Takže to jsou zjištění účetního dvora. A já bych rád řekl, že až budete rozhodovat o absolutoriu za rok 2011. Prosím, prověřte velmi bedlivě, zda ta doporučení eh, byla vzata vážně, zda byly podniknuty příslušné kroky. Pokud ne, apeloval bych na vás, abyste neudělali absolutorium těmto agenturám. Děkuji. Vy jste tedy rozhodně tu debatu připepřil. A nyní pan Herdanset, zástupce Echa. Dank u. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit anglicky, abyste mi všichni lépe rozuměli. Já jsem připravil prezentaci, ale teď možná spíš cítím potřebu zareagovat přímo na připomínky o naší agentuře my jsme Evropskou agenturou pro chemikálie, která e, implementuje zásadní e, novou legislativu v této oblasti. Nabízíme čtyři okruhy služeb občanům v tomto ohledu. Jak už jsem řekl, zabýváme se implementací směrnice REACH, která byla přijata v prosinci 2006 a parlamentem proběhla poměrně hekticky. Nám to umožňuje a na základě této směrnice také byla založena agentura ECHA e, a v červnu 2007. Čili v době, kdy nás navštívili zástupci Evropského soudního dvora, byly, byly nám teprve tři roky, byli jsme mladá agentura. Také se zabýváme legislativou o klasifikaci, označování a balení eh, chemických produktů a také eh, směrnici o biocidech, která byla přijata loni a díky které máme přímou pravomoc implementovat tuto legislativu a konečně také z loňského roku eh, legislativu o vývozu a dovozu nebezpečných chemikálií. Jaké jsou naše hlavní aktivity? Jednak tedy dozíráme nad implementací této legislativy. Co je důležité, je, že předáváme veřejnosti většinu informací a případně opravujeme chybné dojmy. My jsme eh, veřejnili víc informací než kterákoliv jiná podobná agentura na světě. Také pracujeme na rozvoji eh, vědeckých nástrojů na bázi informačních technologií, eh, které souvisí s implementací a dáváme to k dispozici. Také nabízíme poradenství eh, chemickému odvětví, eh, koordinaci národních postupů a konečně také členským státům a evropským institucím nabízíme konzultace, pokud jde o takzvanou chemickou bezpečnost. A tady tedy je trošku taková šedá zóna, protože my bychom měli poskytovat nezávislé a z vědeckého hlediska kvalitní informace a přitom jsme vlastně evropskou institucí, takže na to bývá často eh, upozorňováno. V podobné pozici je také Agentura pro bezpečnost potravin. Konečně také poskytujeme konzultace institucím eh, Evropské unie, pokud jde o zahraniční aktivity. Jde nám o to, abychom eh, za prvé maximalizovali dostupnost vysoce kvalitních dat, které umožňují bezpečnou výrobu a užití chemikálií, tak, aby tedy tomu občané mohli věřit. Chceme také mobilizovat všechny regulatorní orgány tak, aby tyto data opravdu chytrým způsobem užívali eh, a pomohlo to rozptýlit případné obavy z chemikálií doufám, že do roku 2020 v tomto významně poskoupíme. Také tedy eh, vlastně jsme takovým centrem pro šíření vědeckých poznatků a informací a konečně také pracujeme na eh, rozpracování nové legislativy eh, a to především se záměrem co nejlépe využít menší objem zdrojů. Jak vypadá naše organizační struktura? Je to docela důležité protože my nejmenujeme naše vlastní členy. Výkonná rada je jmenována buď Evropskou radou, Evropským parlamentem nebo komisí. Sekretariát pod vedením výkonného ředitele pracuje pod mým vedením a mě jmenuje právě ta eh, správní rada. Pak tu máme ty jednotlivé vědecké výbory. Do nich členy kooptují členské státy. Máme tedy výbor pro hodnocení rizik, eh, který eh, může nominovat členy správní rady, výbor pro socioekonomickou analýzu, zase tedy výbor členských států a konečně ještě odvolací výbor. Čili vlastně výbory, které mají možnost jmenovat členy správní rady ve řídí naší agenturu v praxi. Co je důležité, je to, že se snažíme přicházet s nezávislými stanovisky a vyhýbat se konfliktu zájmu. To znamená, že jmenujeme multidisciplinární týmy, které mají provádět analýzu případů. Jinými slovy, nikdy nějaký eh, problém neřeší pouze jedna osoba. A pokud jde o rozsáhlý problém, pořádáme veřejné konzultace. Také předkládáme eh, všechny eh, případy ke schválení našim výborům, které buď vypracují stanovisko nebo doporučení a musí naše vyhodnocení situace schválit minimálně eh, velkou většinou. Naše pracovní metody také eh, fungují na bázi transparentnosti. Zveřejňujeme zápisy z jednotlivých jednání. Pozorovatelé se mohou účastnit eh, jednání. Samozřejmě musí ale dodržet určitý kodex chování, tak aby nenarušovali práci výboru. A zveřejňujeme tedy ty eh, veřejné části našich rozhodnutí. Opakuji tedy. Základními principy je transparentnost, zvyšování povědomí a jasná procesní pravidla. Pokud jde o politiku prevence konfliktu zájmů, za prvé, v roce 2007 jsme používali daleko jednodušší politiky. A tehdy tedy byly položeny základy pravidlům o boji s konfliktem zájmů. Proč už tehdy? Protože nám to umožnilo pracovat v klidu a v jistotě, že tady zohledňujeme zájmy veřejnosti eh, a institucí a tak dále. Každý rok také zveřejňujeme takzvanou, eh, takzvaný přehled dalších zájmů, eh, zájmů, které mohou mít členové správní rady nebo výboru. To znamená, to je něco podobného jako to prohlášení, o kterém se tu hovořilo v případě pracovníků evropských institucí. A to je, myslím, velmi důležité. Také na každém zasedání je potřeba znovu podepsat a verifikovat toto prohlášení o zájmech a tato jsou přílohou k zápisu z jednání. Máme také například odvolací radu, Máme eh, výbor pro biocidy, který se teprve rozbíhá a i pro něj budou pratit stejná pravidla. Máme také procesní řád pro každý z těchto orgánů a máme novou politiku o konfliktu zájmu, která zachází mnohem hlouběji než předchozí politiky tohoto typu, protože si uvědomujeme, že naše agentura je vystavena velkému riziku. O čem ta nová politika je? ty hlavní zodpovědnosti jsou jasně vytyčeny. Existují také postupy, jak zjišťovat a řešit potenciální konflikty zájmů. Máme dokonce na toto téma poradní výbor. Pokud je o zvláštní zprávu Evropského účetního dvora. Ta byla vypracována během transformace naší agentury z jednoduché na daleko složitější. My jsme tedy měli na papíře ta nová pravidla, nové postupy, což vyhodnotil účetní dvůr, ale zatím vlastně nedošlo k implementaci, takže nebyly naplněny obsahem. Ať už tedy účetní dvůr řekl cokoliv o našich systémech, eh, bylo to hodnocení těch starých a ne těch nových. Proto jsme také informovali účetní dvůr jasně, eh, že hodláme zavést nový systém, který je velmi složitý, já jsem tedy nabídl účetnímu dvoru i písemné vysvětlení a my jsme do této nové organizační struktury zohlednili i veškeré připomínky a doporučení Evropského účetního dvora a také interního auditu Evropské komise. A My se snažíme řešit konflikty zájmu předtím, než vzniknou, v okamžiku, kdy vzniknou, případně post factum. Předtím, než vzniknou, ověříme kritéria pro způsobilost, to je především pro, provádí naše rada pro odvolání nebo naše, naš výbor pro odvolání. Jsou tu tedy určité kritéria pro způsobilost, e, například v tom smyslu, kdo je způsobilý zasedat ve správní radě i v dalších orgánech. My předpokládáme, že ostatní instituce, které s námi spolupracují, budou aplikovat naše pravidla o způsobilosti a ve chvíli, kdy tedy někoho najímáme do agentury ECHA, tak všechno ověříme z tohoto hlediska. To je nová věc od roku 2011. Čili dnes, když najímáme pracovníky, ti musí nejprve předložit prohlášení o potenciálním střetu zájmu. A během eh, zaměstnaneckého poměru musí každý rok a i na vyžádání v průběhu roku předkládat tedy to prohlášení o svých zájmech. A tím eh, a my je tedy samozřejmě ověřujeme v porovnání s obecnými normami, pokud jde o obsah a přesnost. A e, my ověříme obsah těchto prohlášení předtím, než někomu konkrétnímu přidělíme konkrétní případ. Tyto, e, tyto prohlášení jsou velmi detailní, každý rok je třeba je obnovit Eh, týkají se informací o rodinných příslušnících, o aktivitách za posledních pět let, eh, o předchozích zaměstnáních, o tom, komu jste poskytovali poradenství, k, eh, jaká máte právní zastoupení a podobně, případně členství v jiných orgánech. Případně, jestli někdo financoval váš výzkum. Po skončení pracovního poměru platí velmi detailní pravidla, která, která musí všichni dodržet. A já jako ředitel mohu například zasáhnout, pokud by odcházející pracovník chtěl pracovat ve stejném oboru, v jakém působil u nás. A dělám to. Čili závěrem. Naše vlastní analýza potvrdila, že jsme tedy mm, organizací, která potenciálně riskuje velký objem střetu zájmů a proto je třeba přijmout daleko striktnější opatření. Proaktivně se snažíme předcházet konfliktu zájmů jako EMA, EFSA a podobně. Já musím říct, že naše pravidla jsou o 200% náročnější a ostřejší než u Evropské komise. Také eh, aplikujeme princip proporcionality při zavádění postupů. Případně eh, tedy žádáme právníky o poradu v konkrétních záležitostech, abychom se vyhnuli konfliktu zájmů. Zatím nás nikdo z ničeho takového neobvinil jako agentury a já doufám, že to tak zůstane, ale v každém případě máme k dispozici mechanismy, které nám umožní okamžitě zasáhnout v případě, že by vznikl konflikt zájmů. A konečně ECHA a další agentury Evropské unie by tedy opravdu uvítali, kdyby byly harmonizovány minimální normy pro všechny evropské instituce nebo alespoň minimální pokyny. A to ostatně komise právě navrhuje. Děkuji, děkuji a teď tedy na akademickou půdu. Pan profesor Demke z Evropského institutu pro veřejnou zprávu z Maastrichtu. Já jenom krátce řeknu pár slov o své eh, práci. Pokud jde o veřejnou zprávu členských států. Já jsem pracoval jako akademický poradce pro jednotlivé vlády, jednotlivá předsednictví už sedm let. A podařilo se mi shromáždit celou řadu velmi zajímavých poznatků, ale nebudu zacházet do detailů v mé prezentaci. Moje první otázka je směřována na vás. Co si myslíte? Myslíte si, že dochází k neetickému chování častěji? ve veřejné sféře, v soukromé sféře a podobně. Já totiž jako akademik se potýkám s tím, že je velmi obtížné tohle změřit. Může vznikat dojem, že eh, máme daleko víc problémů s podvody, s sexuálním zneužívání mm, i s konflikty zájmů, jenomže v praxi je velmi obtížné to měřit. My víme, že zdánlivě se díváme stále kritičtěji na chování oficiálních představitelů. Jsme v tomto ohledu náročnější, ale nemáme žádné skutečné důkazy, které by říkaly, že problémy na poli etiky rostou, jejich objem roste, ale máme důkazy, které naznačují, že střed zájmu je jediným problémem z celého toho etického eh, půlu, kde je výskyt těchto případů rostoucí, což ale souvisí jaksi se striktnějšími nároky a pohledem ze strany veřejnosti. I mezi politiky je dnes daleko obvyklejší, že plynule předcházejí mezi soukromým sektorem a politikou, Eh, vznikají různá tedy ta veřejně soukromá partnerství, vidíme práce na částečný úvazek, případně na konkrétním projektu a to všechno eh, vlastně vede ke konfliktu zájmu daleko víc, než když máte fixní povolání. Jak chcete regulovat pravidla eh, po skončení pracovního poměru pro někoho, kdo nastoupil jenom na rok? To je velmi obtížné co můžeme říct. obecně tedy na poli etiky a konfliktu zájmu jsme svědky nejenom daleko kritičtějšího přístupu a větších očekávání, což je dobré, ale také se nám množí normy. Máme stále víc pravidel, detailních pravidel, kodexů, vyšších norem, dokonce definujeme daleko víc věcí jako neetických, než tomu bylo v minulosti. Máme víc rejstříků, máme víc požadavků na zveřejnění informací, na transparentnost a máme víc výborů. Tedy pokud je o ta pravidla, co můžeme říci? Zdá se, že Některé země střední Evropy a východní Evropy dokonce mají více pravidel než skandinávské země. Skandinávské země jsou nejméně regulované země, pokud jde o oblast střetu zájmů v celé Evropě. A můžeme říci, že vláda a výkonná moc, banky a justice jsou všechny mnohem více regulované než parlamenty. Také lze říci, že některá Eh, některé oblasti, pokud jde o konflikt zájmů, jsou regulovanější než jiné, například profesní činnosti, doplňující činnosti, třeba dary, to jsou všechno oblasti, které jsou velmi přísně regulované, ale zatím nám chybí právě regulace v oblasti Eh, další pracovní činnosti, to znamená, když někdo opustí veřejný úřad. A tady se opět ptám, myslíte si, že jsou třeba další pravidla? Většina členských států totiž říká, že nepotřebujeme nová pravidla, ale potřebujeme lépe eh, monitorovat, potřebujeme lépí, lepší řízení, lepší prosazování pravidel. Ale je třeba skutečně udělat něco více, eh, pokud je o tu oblast po té, co některá osoba opustí zaměstnání ve veřejné e, instituci. To tady zaznělo už několikrát. Tady tahle ta fáze po skončení zaměstnaneckého poměru. To je právě to téma, které je eh, velmi nedostatečně regulované. Dále, co můžeme říci o účinnosti pravidel? Samozřejmě, že pokud existují výborná pravidla, tak to ještě vůbec nic neříká o jejich účinnosti. Dokonce se dá říci, že když existuje pravidel více, no tak jich také více budete porušovat. A proto také existuje stále větší nedůvěra vzhledem k těm stále podrobněji rozpracovaným pravidlům. Dokonce existuje přímá korelace, korelace, přímý vztah mezi zeměmi, které mají nejpodrobnější pravidla a e, počtem případů korupce. Dokonce se dá říct, že skutečně právě země, které mají nejpodrobnější pravidla, tak mají také nejvíce případů korupce. Ale to všechno neznamená, že by tím jediným správným řešením byla deregulace. To vůbec ne. Jenom tím chci ilustrovat, že pravidla jako taková jsou pouze jedním důležitým nástrojem pro boj proti neetickému chování a střetu zájmu. Pravidla jako taková, jako samotná, prostě nemohou fungovat. Obecně se dá říci, že stále ještě máme obrovský rozdíl mezi tím, co říkáme a tím, co v praxi potom děláme. Eh, média se takovým skandálům velice často věnují, případům korupce, střetu zájmu, hodně se o tom mluví, dělá se toho také mnoho v této oblasti, to je pravda, ale mnohem méně už se toho děje, pokud jde o monitoring, uplatňování a prosazování těchto pravidel. Takže tady bych třeba si dovolil jednu radu, pokud jde o vypracovávání té cestovní, toho cestovního plánu. Že tedy nejdůležitější je podívat se skutečně na to, jak lépe monitorovat situaci a jak lépe prosazovat uh, Eh, pravidla, především pokud je o ty rejstříky například. Já jsem zatím ještě nenarazil na jedinou dobrou studii, která by se týkala účinného fungování etických výborů. Na, o rejstřících toho máme mnoho, ale pokud jde o ty etické výbory, tak tady pořád ještě existuje obrovské množství nejasnosti, netransparentnosti. Takže je třeba se také zabývat institucionalizováním etiky, to znamená tím, jak funguje v rámci jednotlivých institucí. Pořád je tady obrovský rozdíl také mezi teorií a praxí. Hovoříme o etice a o e, střetu zájmů, ale pro celou řadu lidí to jsou velice komplikované teoretické záležitosti, ale přitom v praxi to jsou naprosto běžné věci, důležité pro praktický život. Nicméně eh, ti, kteří přijímají rozhodnutí, pokud jde o boj se střet, střety zájmu, tak se většinou tak trošičku bojí přijímat nějaká konkrétní opatření. A nejúčinnějším nástrojem, pokud jde o střet zájmu, je přitom aktivní, převzetí aktivní v role, pokud jde o prosazování etických, etického postupu. Ale když se ptáme na skutečné etické Eh, chování v jednotlivých organizacích, tak dojdete k závěru, že to etické řízení, ethical leadership, to je něco, co je v organizacích velice důležité, to je tedy teorie, ale v praxi velice často dochází k tomu, že vedení uh, nějakých institucí nemá jaksi čas na to, aby se zabývalo těmi komplikovanými otázkami spojenými se střetem zájmů. My víme, že bychom měli skutečně velice přísně eh, posuzovat možný střet zájmů, pokud jde o přijímání nových pracovníků, třeba ředitelů, vysoce postavených manažerů, ale v praxi dochází k tomu, že při přijímání a nominacích nových ředitelů a vysoce postavených představitelů, tak velice málo kdy je v praxi potom uplatňována politika uh, předcházení střetu zájmu. Takže skutečně je třeba v samotných orgánech, institucích začít praxi uplatňovat eh, ta pravidla a politiky. Ta pravidla a politika, to je důležité, tady souhlasím s paní Jakob, ale nejdůležitější je monitoring a skutečné prosazování v praxi, a to jak na úrovni EU, tak jednotlivých států. Děkuji, říká pan předseda. Teď se dostáváme gener- ke generálnímu tajemníkovi Evropské komise a poté proběhne diskuze. Mám tady dvě žádosti o slovo. Já budu také velice stručný, říká pan Tenreiro. Celá řada věcí už tady byla řečena, takže já se omezím ve svém příspěvku v podstatě na informace o tom, co chceme v budoucnu udělat, pokud jde o ty evropské agentury. Důvod, proč jsem tu dnes tady přítomen, není ten, že jsem zodpovědnou eh, osobou v rámci celé komise za střed zájmu. To vůbec ne. Eh, už tady vlastně diskuse o tomto tématu trošku proběhla v předchozím panelu. Já jsem odpovědný na, za agentury jako takové a koordinaci mezi nimi, proto tady dnes sedím. Jak možná víte, tak loni po několika letech vyjednávání Evropský parlament, komise a rada uzavřeli, tady se dohodli na společném přístupu k agenturám. EU. A pokud je o tento společný přístup, tak tam jsme také začlenili otázku střetu zájmu. Konkrétně tam je řešena otázka střetu zájmů e, ve e, e, správních radách, vědeckých výborech, odvolacích výborech a pokud jde také o ředitele těchto agentur. Tento společný přístup žádá že bychom tady v této věci měli udělat více a že bychom měli zlepšit situaci. Na základě toho byl komisi svěřen úkol, aby vypracovala takový cestovní plán pro tento společný přístup. Tento cestovní plán byl přijat loni v prosinci a v tomto plánu už přicházíme s konkrétními akcemi, přičemž klademe pro letošní rok velký důraz na střed zájmu, je to jedna z našich pěti priorit. V tomto cestovním plánu tedy, co tam řešíme? Za prvé, řešíme tedy politiku v oblasti střetu zájmů vstaženou na tyto agentury EU. Samozřejmě to ale je záležitost samotných těchto agentur, protože to jsou nezávislé orgány. Takže my v tom cestovním plánu říkáme, že očekáváme, aby, že tyto agentury všechny že schválí a budou provádět jasnou politiku v oblasti eh, střetu zájmu, že se také budou eh, vy, vyměňovat zkušenosti, budou mít koordinované přístupy, což už tady dělají samozřejmě, celou řadu, eh, velkou spoustu práce už agentury odvedly v tomto směru a také konkrétně po nich žádáme, aby přehodnotili právě procesy, které se týkají přijímání a vůbec činností eh, správních rád a vědeckých výborů. To je velice citlivá otázka, jak už tady zaznělo. Ještě před koncem roku komise samotná vypracovala pokyny, které se týkají politiky v oblasti předcházení a řízení střetu zájmů. A to pro všechny tyto skupiny osob v těch agenturách EU. My jsme teď na celém samotném začátku celého toho procesu. Eh, komunikujeme o tom s agenturami a sbíráme, schromažďujeme eh, tady takový seznam stávajících praxí, abychom měli dobrý přehled o tom, co už existuje, co už funguje a tím pádem vidíme, že už se toho udělalo mnoho. A to především po té, co byla vydána zpráva účetního dvora. Že tady agentury samotné už se té práce zhostily a budeme s nimi už se dále spolupracovat, tak abychom se shodli na nějakých pokynech, které budou proveditelné v praxi a na jejich základě budou moci agentury fungovat a zároveň tady samozřejmě, aby to byla, byly pokyny, které povedou k, žád, k žádoucímu výsledku, což znamená, že skutečně budeme zvládat pomocí eh, prováděných politik sport střety zájmů. Pokud jde o té zprávy účetního dvora, tak už eh, jsme zjistili, že některé, eh, do, některá doporučení byla vzata v úvahu, v úvahu. Například tam se píše, že je třeba eh, při vytváření politik v oblasti předcházení střetu zájmu je třeba zakládat jejich vytváření na skutečných důkazech a analýze rizik. Takže tady jsme zjistili, že jsou velké rozdíly mezi jednotlivými agenturami, protože jsou obrovské rozdíly mezi agentury, které třeba v podstatě jenom eh, rozšiřují informace a spolupracují v rámci nějaké sítě a mezi eh, agenturami, které se zabývají nějakým třeba vědeckým eh, výzkumem nebo které poskytují nějaká povolení v oblasti chemických látek a tak dále. Takže toto musíme vzít vůbec také v našich pokynech. Účetní dvůr také hovoří ve své zprávě o systematickém screeningu střetu zájmů a to prostřednictvím nějakých prohlášení o zájmech. To je tedy jeden z pilířů toho systému. Za druhé je tady, tady důraz na transparentnost. A transparentnost skutečně je klíčovou záležitostí, ale nestačí jenom jako uh, izolovaná věc. A z té debaty celé nám vyplývá, že je velice důležité, aby existovaly skutečné dobré nástroje pro monitorování plnění těchto všech pravidel. A to musí být nedílnou součástí našich pokynů, které vypracujeme. Musíme samozřejmě vypracovat taková pravidla, která budou fungovat. A proto je tady, teda, tady také to obtížné téma, které se týká prolínání soukromého, veřejného sektoru a těch otáčivých dveří. Protože musíme vytvořit takový systém, který bude praktický a který pořád ještě jak si umožní agenturám fungovat a najímat odborníky na specializované oblasti. Takže ano, musíme mít pravidla, ale pravidla, která umožní těch agenturám fungovat. A zároveň tedy přinesou nezbytnou důvěru v to, že činnost těchto agentur nemůže být spochybněna z hlediska střetu zájmů že nebude docházet k nějakému pochybňování, nezaujatosti, stanovisek těchto agentur a tak dále. Je třeba tedy nalézt vhodnou rovnováhu. V tuto chvíli vám už k tomuto říci více nemůžu, to znamená, jsou to moje takové prvotní eh, poznámky, ale ještě v průběhu celého tohoto roku budeme tedy velice pilně pracovat na tom, abychom vytvořili nějaký vhodný, vyvážený přístup, který můžeme schválit a který můžeme potom agenturám předložit, aby jej dodržovali. Děkuji. Mám tady čtyři žádosti o slovo. Nevím, jestli tady kolega jako první se toho chce ujmout. Děkuji, pane předsedo. Napadlo mě to známé latinské přísloví, což znamená, co patří bohům, nepatří lidem. Ať už jde o kouření nebo konflikt zájmu. A zdá se, že Evropský parlament se chová podle toho přísloví. My musíme kriticky hledět na naše vlastní aktivity a pak teprve můžeme kritizovat zbytek světa. Já mám dvě otázky. Pane Demka, vy jste mluvil o tom, že nejdůležitější v tuto chvíli je implementovat, monitorovat a prosazovat. Kdo ale bude mít zodpovědnost v rámci agentury nebo bude to kontrolovat někdo zvenčí? A problematika sankcí, na které upozornili kolegové dnes dopoledne, spočívá v tom, je tedy nedílnou součástí tohoto moningu, monitoringu kontroly a tak dále. Za druhé, etické vedení. Vy jste to zmínil, ale můžete mi říct trochu víc, co to znamená v praxi? Je to, znamená to, že že dáváte dobrý příklad, nebo že you elaborate on that uh, and explain whether Eh, dobrý příklad, nebo že tedy zavádíte konkrétní pravidla. Jak to je? Děkuji. Děkuji. Da nahtlos dran weitermachen. Ich glaube, das Problem ist doch der fehlenden, das. to etické vůdcovství představuje, že se e, musí chovat eticky vědoucí pracovník, který je vlastně v takové křížové palbě. Na jedné straně ze strany vlastní instituce, na druhé straně ze strany veřejnosti, nevládních organizací a tak dále. A velmi často je velmi obtížné zdůvoznit, co je správné chování a co ne. To je tedy e, takový nápad, který mě v tuto chvíli k tomu napadl. A ještě pan Deklerk. Mně se moc nelíbí, že všechno tady házíme do jednoho hrnce. Já si myslím, že existuje dobrý i špatný lobbying a je potřeba rozlišovat. Někdy kritizujeme kolegy, kteří eh, dávají Eh, svému elektorátu peníze z prostředku Evropského parlamentu, ačkoliv nejde o nevládní organizace. To je něco, čím se také musíme zabývat. Já souhlasím s tím, že při implementaci kodexu správného chování tady v parlamentu eh, vůbec nepostupujeme správně a nemáme čisté ruce, ale eh, je to určitý proces a tento kodex už znamená určité zlepšení, protože Eh, je třeba si uvědomit, že poslanci jednají na základě mandátu, nejsou to úředníci státní zprávy. A to znamená, že mají také možnost vlastně eh, se k tomu mandátu aktivně vyjadřovat, eh, případně jak si s ním nějak aktivně, interaktivně zacházet. Já mm, teď nechci, aby se to zvedlo do intelektuální debaty o tomto faktu, ale cítím za nutné toto poznamenat. A konečně, máte pravdu, že se musíme zabývat především implementací. Pravidel máme dost. To souhlasím, ale otázka implementace eh, je složitá, protože stejná věc často bývá implementována různě. A možná by bylo dobré založit nějaké grémium, které by eh, dohlíželo nad implementací a nějak tedy harmonizovat, jak to má vypadat. A konečně mm, připadá mi tedy velice eh, dobré to, co jste tu řekl o fungování agentury, jen si říkám, proč jsme to nezavedli dříve a mě by zajímalo, jak vy na úrovni agentury komunikujete se zástupci chemického průmyslu a, a jak tedy a, e, zajišťujete nestranost. Možná, že by to byl dobrý příklad i pro ostatní agentury evropských institucí. Protože já si kladu otázku, jak zajistíme, že tedy v těch agenturách budou pracovat kvalitní lidé, dokonce i fachmani eh, z příslušného odvětví, ale budou se chovat řádně. Děkuji. Děkuji. Já chci poděkovat panu de Klerkovi, který mě jmenoval. Politikovi se to vždycky líbí, když jeho jméno znají. A pokud tedy hovoříme o transparentnosti, kodexu chování, finančním prohlášení a tak dále, já si myslím, že je dobré o tom diskutovat, co takový poslanec eh, může udělat a co ne. A já jsem eh, také tedy vždycky byl zastáncem toho, že je třeba eh, požáry hasit a nečekat. A proto považuji tuto diskuzi za velmi a, užitečnou. Já jsem původně z té komerční praxe, pracovala jsem v Rakouské obchodní komoře, což sice je nezisková organizace, ale zastupuje komerční e, zájmy. A e, já bych tedy rád e, položil otázku eh, kolegům, kteří jsou úspěšnými lobbyisty, eh, kteří lobují v oblasti životního prostředí i průmyslu a eh, samozřejmě mají své kontakty i v Bruselu. Jakým způsobem by měla být tato, takováhle aktivita financována? Velmi Často totiž jsou ty toky neprůhledné, alespoň z prvního pohledu. Máme například 14 organizací, které eh, patří k těm největším lobbystickým agenturám tady v Bruselu, eh, jsou velmi úspěšné v oblasti životního prostředí. A já se chci zeptat, jak to běží na půdě vaší vlastní organizace, Eh, jestliže chceme například na internetu ověřit vaše webové stránky, najdeme tam informace o finančních prohlášeních a tak dále. No tady, to, tady ty témata lítají jak na tenisovém eh, zápase. Děkuji, já si myslím, že je velice legitimní, jestliže podnik prosazuje své zájmy v politice. Ovšem je úkolem politika, aby tyto zájmy nějakým způsobem přeformuloval tak, aby sloužily veřejnému blahu nebo zájmu. To znamená, že politik eh, nesmí zastupovat silné finanční a partikulární zájmy ve své politice. A to je tedy také trochu problém, na který upozornil pan Rybik a zástupce ALDEU. Samozřejmě, že neziskové organizace, podniky a tak dále mají své zájmy a měly by být rovnoprávné, ale pak tedy ta finanční síla představuje eh, převahu některých partikulárních organizací. A nevládní organizace, které se zabývají například ochranou dat a tak dále, jsou v nevýhodě a tuto nevýhodu musíme nějakým způsobem řešit. A teď tedy mám uh, otázku na zástupce Evropské agentury a Alt EU. Připojím se k tomu, co řekl už předchozí řečník, totiž otázka zní, jak vlastně přesně stanovíte, že jde o konflikt zájmu v případě, že jde o Evropskou agenturu protože Tady se musíme podívat na kodex správného chování a říci jasně, že i na půdě tohoto eh, parlamentu jde i v případě nějakého nového zájmu o konflikt zájmu. To znamená, že my mezi námi, mezi kolegy, mezi předsedy frakcí a tak dále se musíme rozlížet a kontrolovat, zdali naše kolegové náhodou nejednaní eh, nebo se nepřítelečkují eh, tak, že to vzbuzuje konflikt zájmy. Já si myslím, že je dobré, když nějaká nezávislá organizace se bude zabývat eh, tím, zdali jde o konflikt eh, zájmu. Jinak je situace příliš nepřehledná. A pak je tu druhá otázka, sankce. Jaké sankce eh, má k dispozici tato agentura ECHA? A konečně také otázka na ADU. Ty sankce, které eh, předpokládáte, že budou v tom kodexu správného chování, správného chování pro eh, poslance, jsou podle vašeho názoru dostatečné nebo ne? Eh. Dobrá, takže zbývá nám 10 minut na odpovědi na všechny tyto dotazy. Začneme panem Dansartem. Dancetem a ohledně sankcí a zástupců Ehm, chemického průmyslu, jak zaručené nezávislost a tak dále. Paní Gressle i další se na toto dotazovali, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jak eh, zjišťujeme, zda se vyskytl střed zájmu, my prověřujeme prohlášení jednotlivců, ehm, kontrolujeme je s jejich životopisy, srovnáváme Musíme všem také vzít v potaz, že existují i pravidla na ochranu soukromí, která není možné porušovat, když eh, prověřujete, co kdo eh, předložil v rámci svého prohlášení. V případě pochybností máme ustavený nezávislý výbor, na který se můžeme obrátit, eh, který se sestává z odborníků na věc. V případě pochybnosti můžeme jednat přes tento výbor. Sankce jsou nadefinovány pro zaměstnance. Samozřejmě jako u všech institucí Evropské unie existují disciplinární sankce a tyto sankce skutečně uplatňujeme ve vážných případech. Pokud je o e, členy e, výboru, můžeme pozastavit e, členství, pokud by někdo Eh, vůbec jste neoznámil svůj nějaký soukromý zájem. To znamená, že pak se obrátíme, respektive jsou zaměstnanci, eh, pak tedy se obrátíme na nominační orgán, který eh, který tedy poté věc řeší. A Případně ten člověk buď není znovu jmenován, anebo je mu eh, ukončeno funkční období, pokud eh, došlo k vážnému porušení eh, formou střetu zájmu. Pokud je to případ pouze toho, že to člověk nenahlásil, tak to není vnímáno jako vážné porušení a řešíme to také. Předseda to pak řeší přímo s tím daným členem a postará se o to, aby už tomu nikdy nedošlo. Takže Existují tyto různé úrovně. Dále, jak postupujeme u e, zástupců průmyslu, kteří s námi spolupracují. Jak jsem říkal, máme již nyní, nebo vyžadujeme nyní u vysoce postavených e, funkcí, vysokých funkcí, e, aby bylo prohlášení o e, podáno ještě předtím, než je, než je než ten člověk dostane smlouvu. Kromě toho máme kritérium způsobilosti, či kritéria způsobilosti, kde eh, to vypadá tak, že pokud by střed zájmu byl velmi častý, pak, eh, pak toho člověka nezaměstnáme. Pokud by nastal střed zájmu pouze občas, pak hledáme cesty, aby ten eh, člověk nepůsobil u nás na problematika, které souvisí s jeho předchozím zaměstnáním. Dále, co je důležité, ten člověk vlastně musí opustit chemický průmysl, pokud eh, pokud někdo stále pracuje pro chemickou firmu a eh, je nám eh, postoupen jako expert, tak to neakceptujeme. To znamená, musíte jaksi uplatňovat přiměřeně všechna tato kritéria. Je důležité všechny tyto skutečnosti zjistit. Nyní máme právníky, specialisty na tuto věc, kteří působí jako mý přímý poradci v těchto věcech. Děkuji, pan profesor eh, Demke. Na vás také eh, padlo řada dotazů od zpravodaje. Ano, dovolte, abych začal trošku z jiného soudku. Všichni nenávidíme byrokracii, všichni se chceme zbavovat byrokratické administrativní zátěže. A teď se tady bavíme o administrativě, o byrokracii. Jaký je tady vztah eh, mezi naší snahou snižovat administrativní zátěž a tady na druhé straně volání po dalších předpisech, dalším monitoringu, eh, dalších eh, sankcích, tak to je tak trošku v rozporu. My jsme v posledních letech zanalizovali situaci a dotazovali jsme se členských států eh, v, v oblasti té veřejné zprávy. Zda se obávají, že začíná vznikat nová celá byrokracie související s etickými záležitostmi v Evropě. Začíná to být velmi nákladné, náročné na personál a tak dále. A výsledek ta, tohoto dotazníku byl takový, že eh, administrativní zátěž se mírně zvyšuje, ale ne příliš. Eh, Evropa nesměřuje evropským směr, eh, americkým směrem, kde skutečně vznikla celá byrokracie kolem etiky. Já jsem skutečně přesvědčen, že pokud chceme zefektivnit politiky proti střetu zájmu, pak Eh, proto potřebujeme eh, další byrokracie, další administrativu, jenom bychom to měli pojmenovat jinak a pak to nikomu nebude vadit. Určitě to neuškodí, protože eh, a určitě to tedy nebude vadit, nebude překážet našemu jinému cíli snižování administrativní zátěže. Dále otázka rejstříku. V Evropě existují různé systémy, existuje povinnost poskytnout informace Eh, na dobrovolné bázi, to je především ve Skandinávii, dále je to zavedeno někde povinně. Je třeba také notifikovat činnost a Otázkou je, do, jaké, do jakého detailu bychom měli eh, zacházet. Někde jsou eh, ty požadavky velmi detailní, například v Rumunsku, kde se po vás prakticky chce, abyste vykazovali úplně cokoliv, co děláte v soukromém životě, kde působí vaše manželka a tak dále jinde je to zase stanoveno obecněji. Dále je zde otázka, kdo ve skutečnosti řídí, spravuje a monitoruje tyto rejstříky. Pokud totiž se podíváme na eh, administrativní praxi, je to velmi složitý eh, úkol. Potřebujete na to experty, pokud chcete provádět řádně, potřebujete lidi, kteří to budou dělat angažovaně. A to nám samozřejmě stále schází stále není dostatek lidí, kteří by byli kompetentní pro tuto práci. A jedním důsledkem je to, že většina institucí, zejména parlamenty, postupují cestou autoregulace. Monitorují se sami, tedy zevnitř. Dosávadní zkušenosti naznačují, že tento systém nefunguje. Automonitoring nefunguje a mimochodem eh, ve světě rostoucí poptávky veřejnosti a eh, mediálního zájmu to vede spíše k narušení důvěry než jemu posilování a proto bych volal po eh, více většímu objemu nezávislého monitoringu, ale někdy je to velmi obtížné, záleží například na typu agentury. Někdy skutečně je citlivé, poskytnout veškeré informace e- externím expertům. Takže opět je třeba hledat vyvážená řešení, ale obecně bych řekl, že nezávislý monitoring je efektivnější e, než interní e, řízení problému či automonitoring, autoregulace. To slyšíme odevšad. Děkuji. Pan Paul de Klerk na váš také přišly dotazy od a poslanců i zastupců. Nevládní servis také také se zavařil a panu Rybikovi o tom, jak lidé z průmyslu se nemohou podílet na uh, působení agentury ne, uh, transparentním způsobem. Uh, ano, nejsem překvapen, že na moji adresu uh, přišly dotazy. Začnu slovy paní Gresle. Já jsem uh, výslovně uvedl, že Střed zájmu nastává, pokud někdo pracuje, pokud nějaký poslanec, nebo respektive potenciálně vzniká střed zájmu, pokud europoslanec pracuje pro firmu nebo organizaci. Pokud tady máte příklady eh, poslanců, kteří zároveň působí v ekologických organizacích, pak bych to vnímal jako střed zájmu. A zrovna tak jako Eh, jsem nadnesl eh, situaci pana Rybika, což vnímám jako potenciální střed zájmu. Zrovna tak bych tento eh, potenciální střed zájmu viděl ve vámi zmenovaných případech. Je, myslím, pochopitelné, že pan Rybik a já se budeme ve svých názorech lišit. Já jsem řekl, že pracujete pro organizaci, která lobuje v Bruselu ohledně nejrůznějších témat. A Evropský parlament prakticky každodenně přijímá rozhodnutí, která mají patrně eh, velký finanční význam pro organizaci, eh, v níž pracujete. My se domníváme, že pokud jste poslanec, vlivný poslanec a máte eh, takovouto vedlejší činnost, domníváme se, že zde vzniká střed zájmu. Jde o to, že vy jste za to byl kritizován již před lety, není to novinka, parlament vypracoval nový kodex chování a nestalo se vůbec nic. Takže proto říkám, že implementace, v té je klíč. Nový předpis, nový kodex chování neznamená vůbec nic, pokud se s ním poté nepracuje. E, pokud je k naší vlastní transparentnosti, abych vás pozval, abyste se podíval podrobně na naše webové stránky. Je tam spousta informací. Například e, jsme registrováni v Evropském registru rejstříku transparentnosti, kde jsme poskytli celou řadu informací o tom, jakým způsobem eh, děti země vykonávají lobbying. Poskytli jsme jména všech našich lobbystů, také rozpočet eh, na lobbying každý rok a pokud, také eh, finanční zdroje. Informace o finančních zdrojích na našich webových stránkách naleznete informace, přesné informace o zdrojích našeho financování, ať už jde o veřejnoprávní zdroj nebo soukromá organizace nebo naše členské organizace. Všechny tyto informace jsou k dispozici. Dále jste se mne ptal na mé osobní finanční zdroje či zájmy. Já vám mohu velmi rád říci, eh, odkud beru peníze, nicméně si myslím, že existuje zásadní rozdíl mezi mnou, eh, kdo pracuje pro lobbystickou firmu a vámi, eh, kdo působíte jako volený zástupce, eh, který přijímá odsouhlasuje legislativu, která eh, se potom dotýká nás všech. Myslím si, že je vaší odpovědností vykázat vaše zájmy. Já neříkám, že se tak neučinil, protože vaše prohlášení o zájmech osobních máme, ale myslím si, že eh, vy jste vázán specifickou povinností nevystavit se střetu zájmu vzhledem k vaší funkci. Dále, paní Edenhauserová, zda eh, sankční režim v kodexu chování parlamentu je dostatečný. My si to nemyslíme. Eh, když se jednalo o kodexu chování, řekli jsme to také, řekli jsme, že nastavené sankce jsou dosti slabé. Myslím, že ta maximální sankce je, že poslanec nesmí dva týdny hlasovat, to je ale velmi krátké období a poté už může pokračovat ve své činnosti stejně jako předtím. Myslím si, že z institucionálních eh, důvodů bylo obtížné odsouhlasit v tak krátkém časovém prostoru razantnější sankce, ale vícero mluvčí ze dnes eh, zdůraznilo potřebu eh, striktnějších sankcí a já bych také řekl, že parlament skutečně by měl posílit mechanismus sankcí. Myslím, že žádné přímé dotazy na pana Tenreira nezazněly. Dobrá, takže dáme eh, závěrečné slovo eh, Janovi eh, Herbenovi a poté Ines. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, abychom mohli brzy skončit. Nejprve si myslím, že politika sama čelí věčnému problému střetu zájmu, protože Politika je o tom, jaký zájem si zvolíte. Je to skutečně věčně se opakující problém a já jsem naprosto přesvědčen o tom, že v politice, pokud je o střed zájmu, je problém, pokud máte svůj nějaký eh, osobní zájem, to je ten klíčový problém, který zde musíme řešit, nějaký soukromý zájem tedy. Já jsem eh, během této diskuse, mě tato diskuse nepřesvědčila to o tom, že by externí monitoring u institucí byl Z této diskuse tady vyplynulo, že externí monitoring by byl klíčový v případě institucí. Musíme se zamýšlet nad tím, jak eh, to eh, případně realizovat. Když jsem si vyslechl zástupce ECHA, výkonného ředitele ECHA, Uvědomil jsem si, že eh, zpráva určitě dvora je poněkud zastarala. Obdrželi jsme ji koncem lidského roku, ale již během eh, léta se eh, objevily nové návrhy a co mě připadá důležité se dozvědět od agentury ECHA, protože to stávám tady, nejenom od agentury ECHA, protože to stávám tu odprezentoval, a i od dalších agentur, jaké kroky byly podniknuty od té doby, co EUD vydal svá doporučení, provedl, svůj, provedl své kontroly. Takže pokud je o toto a e, možné odložení absolutoria u některých agentur, e, to skutečně bude výrazně vázáno na to, jakého pokroku jste dostáhli v mezidobí. Pokud e, budu mít dojem, že jednotlivé agentury postupují pozitivně ku předu a berou tuto problematiku velmi vážně, pak nevidím důvod, proč bych odkládal absolutorium jenom kvůli střetu zájmu. Je to také otázka důvěry. Pokud je o EFSA, na webových stránkách EFSA jsem zjistil, že již rok tato agentura eh, připoští pozorovatele na zasedání svých eh, vědeckých eh, orgánů. To je, myslím, velmi důležité. Já jsem obrovským zastáncem transparentnosti a často dokonce jsem více přesvědčena o potřebě transparentnosti než tvorby nových pravidel, předpisů. Pokud umožníme naprosto otevřený přístup pak to může mít daleko lepší dopad na celý proces než obrovský počet nových pravidel. Děkuji, tím uzavřu, pane předseda. Děkuji. Ines, prosím, máš slovo na čtyři minuty, protože tlumočníci končí za chvíli. Sí, yo decir que el único ejemplo... Já jsem chtěla říci, že jediným opravdovým příkladem lobbyingu byl ten příklad, na který upozornil pan de Klerk. Když se po nás chce, abychom hlasovali eh, na základě kritérií, která nebyla naplněna ze strany agentur, to souvisí eh, s lobbyingem. To byl tedy opravdu dobrý příklad dobrého a špatného lobbyingu. Když jsme se rozhodli snížit počet lidí pracujících ve veřejné správě, což nepovažuji nezbytně za dobrý nápad, zjistili jsme, že pro ostatní občany v Evropě je práce ve státní správě určitou zárukou bez ohoru na to, jaká je byrokracie. To je něco jiného, to je samozřejmě negativní, ale není jistě náhodou, že v době hospodářských škrtů se propouštějí pracovníci veřejné zprávy a najímají se subdodavatelé. Jediný, kdo na tom vydělá, jsou právníci a všechny ty hlavnější firmy. Nevládní organizace upozorní na některé aspekty, které jsou velmi důležité, pokud jde o kontrolu na obou stranách. A já si myslím, že je třeba si otevřeně připustit, že ta, vlastně nemůžeme ty argumenty přehazovat z jedné strany na druhou a My jsme voleni na čtyři roky a samozřejmě ty čtyři roky neproběhnou ve vzduchoprázdnu. a proto bychom měli otvírat dveře všem. Souhlasím s tím, že potřebujeme více transparentnosti v tom smyslu, eh, že agentury, v tom smyslu, jak fungují agentury, a to není vůbec jednoduché uřídit, protože Jestliže dovolíte státnímu úředníkovi, aby rozhodoval o něčem, co je velice složité a technické, tak toho nebude schopen. Proto potřebujeme agentury. Agentury si myslím, že odvádějí naprosto zásadní práv, pra, díl práce. A experti, kteří v nich pracují, jsou jak zástupci eh, státní zprávy, tak eh, soukromého sektoru, čili tam může být určitá míra konfliktu zájmů a proto potřebujeme mm, pravidla na evropské úrovni. Komise nám nabídla určitá důležitá vodítka, e, ne všechno se mi líbí, například ta myšlenka, že je třeba identifikovat, kdo je zodpovědný za komisi, za agentury a tak dále. Komise se zodpovídá parlamentu, vždycky samozřejmě chceme i po agenturách, aby byly transparentní, ale máme-li vytvářet určité normy a následně je implementovat a dohlížet na jejich dodržování s použitím s různých typů sankcí, tak to je, myslím, nezbytné pro to, abychom pokročili ku předu. Já tady souhlasím se zástupkyní komise, která o tom mluvila. Musíme mít dost lidských zdrojů, abychom mohli vyvíjet naše aktivity správně. Nemůžeme všechno řešit subdodavatelsky v rámci soukromého sektoru, protože ty zájmy zdaleka nemusí být transparentní kříží se to různé zájmy evropské, neevropské, jich Evropy, sever Evropy a podobně. Já tady vypracuji zprávu k fungování agentur. E, vím, že je v přípravě další zpráva a doufám, že se nám podaří najít odpovědi. Děkuji. Já děkuji členům druhého panelu a přeji vám. Myslím, že to bylo velice užitečné dopoledne. Eh, explozivní témata. Děkuji také eh, našim tlumočníkům za to, že byli ochotni pracovat lehce přes čas. A přeji pěkné odpoledne.